So, liebe... Vážení kolegové, srdečně vás vítám na naše dnešní zasedání, které bude trvat dva dny. Doufám, že jste si hezky užili prodloužený uh, víkend, alespoň ti z vás, kteří drží tyto svátky. Máme před sebou bohatý plán práce který začíná schválením pořadu jednání. Tady se žádné protesty neobjevily. A dále sdělení předsedy. Tady bych rád ještě připomenul eh, některé eh, záležitosti, které pořádáme. Jednak eh, workshop o evropské odezvě na katastrofy, to bude zítra odpoledne my eh, odpovídáme za ochranu před eh, katastrofami a bylo by dobré, aby tady byla hojná účast naší strany na tomto workshopu. Potom 21. června máme slyšení o Severním moři v rámci našeho zasedání výboru. A i tady doporučuji účast a potom ještě workshop o změně klimatu a snižování emisí CO2 a to je 28. června od 16 do 18.30. Eh, k té ochraně klimatu vlastně ještě připomínám probíhající jednání UNFCC v Bonu. Tady není, o čem bych vás informoval, protože jako vždycky u těchto e, konferencích OSN je e, možné zaznamenat nějaký pokrok. Teď prozatím tedy mohu e, komentovat jenom stagnaci, žádný velký progres. My máme informace od Mezinárodní energetické agentury, že e, dokonce stoupají emise CO2 od e, roku 2010 e, na 30,6 miliard tun, to jsou gigatuny, a přitom by to mělo být mnohem méně, takže tady vidím tedy veliké ohrožení i z dlouhodobého hlediska. A potom ještě jednu novinku bych rád oznámil. Kolega Skelakakis změnil barvy, politickou frakci, tady tím chci říci, opustil nejvě- největší frakci a přešel do ALDE, takže kolega Skelakakis je tedy od nynějška eh, členem ALDE. Prozatím to ještě nic neznamená, ale budeme muset propočítat, jaký dopad to bude mít na body, které zde rozdělujeme. A tím se dostáváme k prvnímu věcnému bodu, to je tedy bod číslo 3, a to je zvládání nebo kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Tady máme zpravodaje Jánoše Adera který se tedy pustil do této materie. Já bych navrhl, abychom také tedy vyzvali komisi, aby prezentovala tuto směrnici SVSO 2 a tady eh, za komisi máme paní Marianne Wenning. Takže paní Wenning Eh, buďte tak hodná a řekněte nám, eh, o čem vlastně je SVS 3, o co tam jde. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, všechny zdravím. Jak řekl předseda, já vás stručně uvedu do té práce, kterou zde děláme. My jsme vděční vašemu výboru, zvláště vašemu zpravodaji panu Aderovi, za práci do níž se tak rychle pustil na návrh komise. A komentář o zprávě pana Adera ponechám až na pozdější fázi dnešní debaty a omezím se v poznámkách jenom na stručnou prezentaci. A vlastně e, se ve za tři, jak jej pracovně nazýváme. Úvodem chci říci, že výsledek procesu hodnocení, který byl zahájen již v roce 2008, vyšel z potřeby spojit nebo sjednotit definici o působnosti té směrnici o nových pravidlech EU o klasifikaci nebezpečných látek, které jsou obsaženy v nařízení CLP, které provádí v Evropské unii nové, nový harmonizovaný systém OSN pro klasifikaci chemikálií. A hlavní Ustanovení těto, této směrnice se v zásadě nezměnila od jejího schválení v roce 1996. Toto hodnocení bylo ale i příležitostí pro komisi zjistit, jestli by bylo vhodné tu směrnici změnit nějakým jiným způsobem. Dobrá zpráva je, že ta současná směrnice eh, pomohla snížit hlavní, počet hlavních havárií i jejich důsledků i přesto ale to poslední hodnocení, které jsme provedli, ukazuje, že každý rok stále ještě máme 20 až 35 závažných nehod, o nich je komise spravena a musíme si uvědomit, že to je ještě příliš mnoho havárií. Proto i nadále eh, se musíme snažit snižovat počet těchto velkých havárií, omezit jejich důsledky a když tak v případě potřeby také upravit a změnit regulativní režim. Komise navrhla jednoduché řešení pro tedy sjednocení těch klasifikačních systémů chemikálí, což je vlastně hlavní důvod této práce. Naším cílem bylo zachovat úroveň ochrany a zároveň minimalizovat jakýkoliv dopad na působnost směrnice. Podle nás ta naše, ten náš návrh je skutečně vyvážený. Vzhledem k tomu, že budoucí změny v klasifikaci chemikálů přímo ovlivní eh, provádění eh, směrnice Sevezo 3, také jsme tam eh, doplnili korekční mechanismus, který eh, zmírní jakékoliv nežádoucí efekty těchto změn. Eh, změn. Musíme tam eh, moci doplňovat nebo naopak vyřazovat jakékoliv věcné změny podle toho, jestli ty látky e, představují nějaké vážnější nebezpečí. Také jsme navrhli aktualizovat jakákoliv stávající e, ustanovení za účelem zlepšení provádění a úroveň ochrany. Zvláště se domníváme, že veřejná účast, veřejný přístup k informacím a kontrola jsou důležitými ustanoveními v tomto směru a tato ustanovení směrnice je potřeba dále zdokonalit. Navrhli jsme, aby zásadní informace o nebezpečí a bezpečnosti a o vhodném chování v případě havárie je potřeba eh, bezpečnosti eh, kontinuálně poskytovat na internetu, protože v této době si myslíme, že jde o vhodný návrh. A podrobnější Eh, pravidla o veřejných konzultacích a zvláštní ustanoveních o přístupu eh, k vynucení bezpečnosti byla také navržena, aby byla ochráněna legitimní práva občanů, která by mohla pomoci ochránit jejich bezpečnost a tím se také směrnice dostává blíže k cíli a ruské úmluvy. Eh, navrhli jsme také posílené normy pro kontrolu, včetně eh, četnosti kontrol, což je důležité pro efektivní provádění těchto pravidel. Pane předsedo, já se těším na efektivní diskusi dnes odpoledne a těším se také na spolupráci s výborem a parlamentem. Děkuji. Ja, danke, Frau Děkuji paní Beningová za tuto prezentaci Seveza 3 a dám slovo Jánoši Adarovi. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Wenning asszony megkönnyítette a munkámat, hiszen a lényeget illet... Paní Wenning mi zlehčila práci, protože vlastně to nejdůležitější už vlastně řekla. V zásadě shrnula, o čem se v této práci jedná, o čem byla ta naše práce za poslední měsíce a jasně také řekla, proč vlastně teď musíme změnit směrnici Sevezo 2 a proč se vůbec musíme měnit touto otázkou. Paní Venning také upozornila, že už ta e, dříve přijatá pravidla, jak globální i evropská, je potřeba harmonizovat, to je primární důvod, proč vlastně teď měníme tu směrnici CVSO 2. A ukáži, kterými zásadami jsem se při této práci řídil. Tyto zásady jsou také v souladu s tím, co už řekla paní eh, Wenning, tou první zásadou bylo zajistit konzistenci různých právních aktů, konzistentnost. Druhou zásadou eh, byla zás, byl politický cíl a to byl cíl eh, zachovat za všech okolností úroveň ochrany. A ta třetí zásada, a to už jsem formuloval během přípravných rozhovorů, že určité otázky, které již byly schváleny v těch dřívějších právních aktech. Teď nebudeme již znovu otevírat. To, co už jsme rozhodli, odpovědi na otázky, které již jsme dříve našli, tyto otázky se nebudou znovu otevírat, e, nové lhuty, které byly odsouhlaseny, se měnit nebudou. Já vám vysvětlím, co jsme doposud vlastně dělali. My jsme vedli řadou debat eh, se zástupci odvětví, průmyslu, se zástupci komise, zainteresovanými stranami. 13. dubna jsme zorganizovali úspěšný workshop s účastí zástupců komise, rady, zainteresovaní aktéři tam byli a také nezáv- a nevládní organizace dostali příležitost eh, vyjádřit své mínění. Mohu říci, že to byl velice úspěšný eh, prostor pro výměnu myšlenek a měli jsme i dvě schůzky stínových Eh, zpravodajů, kde měli příležitost se vyjádřit i zástupci dalších eh, frakcí. Eh, debatovali jsme o určitých sporných názorů, debatovali jsme o možných kompromisech a o otázkách, kde budeme muset ještě dále debatovat, abychom dosáhli schody mezi frakcemi. Co se týče pozměňovacích návrhů, které jsem podal, ty rozdělím na eh, dva typy. Jednak jsou věcné, jednak jsou formální. O těch formálních mluvit nebudu, budu se držet pouze těch obsahových změn. Ale ještě předtím, než se do toho pustím, eh, chci se zmínit o jedné velice důležité a sporné otázce. Já jsem totiž k této sporné otázce nepodal žádný eh, pozměňovací návrh týká se přílohy 1 této zprávy. Jestli se během přípravných prací ukázat, že tato eh, naprosto zásadní eh, otázka spojená s přílohou 1 že se její řešení bude protahovat. Já chci říci, že souhlasím eh, se stanoviskem komise, ale co se týče zástupců eh, různých odvětví průmyslových i různých frakcí, ti měli názory jiné. O jakou otázku se vlastně jedná? Jde o to, že po změně přesměrnice SEVEZO 2 bude třeba zkoumat, do jaké míry eh, stoupne počet postižených podniků Ti, kteří se touto otázkou zabývali, vědí, že řada podniků, kteří spadají do působnosti směrnice Sevezo 2. A ta čísla se zde ale velice různí. My máme eh, od eh, zástupců průmyslu takový odhad, že se jedná o vzrůst asi 30 co se týče podniků, které spadnou do působnosti této komise. A podle komise se tento nárůst eh, sníží o 2 A měli jsme i výměnu názoru s experty. Tam se ukázalo, že existuje 5 nebezpečných látek, které přibudou na seznám a počet postižených podniků se zvýší maximálně o 3 až 5 13. dubna během toho workshopu zástupce komise paní Pelingová již řekla, že ten nárůst těch podniků o 3% je vysoký. Z čeho vlastně vyplývá ten veliký rozdíl toho odhadu Eh, průmyslu a komise. Ten rozdíl vyplývá ze dvou faktů. Za prvé, že průmysl nerespektuje, že velká část eh, těch nebezpečných látek se vyskytuje ve velice malých množstvích, eh, že se jedná vlastně o laboratorní množství. A tyto nebezpečné látky se tedy nevyrábějí v žádných velkých množstvích, které by měly dopad toho, že ten postižený podnik, který je vyrábí, spadne tedy pod působnost té komise. A v mnoha příkladech jsou látky, které se dostaly nově na ten seznám, eh, vyrábějí podniky, které tak jako tak již dříve do působnosti této směrnice spadaly. Takže jde jenom o to, že ten podnik, který tak jako tak do působnosti směrnice spadal, teď bude vyrábět o jednu nebezpečnou látku víc. Teď se dívám na hodinky, to znamená, že se už nebudu radši pouštět do dalších jednotlivostí a budete mít otázky, rád potom, co se týče těch jednotlivostí, odpovím. Co se týče eh, pozměňovacích návrhů jsou zde dvě otázky, o níž chci hovořit. A ta první je, do jaké míry má následovat nějaká, eh, nějaká úprava eh, výjimek a co mají vlastně upravovat akty v eh, přenesené pravomoci. Vy máte eh, v angličtině detailní postup těchto prací, takže toho se lze chytit. Stručně lze říci, že změna přílohy 1, ať už ta změna tedy vlastně vypadat jakkoliv, se může odehrát pouze v rámci spolurozhodovacího řízení. Já si ale přesto myslím, že by komise měla dostat možnost i stanovit určité výjimky pro celou Evropskou unii. Mohu také uvést příklad, budete-li chtít. A členské státy by také měly dostat možnost, aby mohli přistoupit k výjimce a do působnosti směrnice tedy doplnit ještě i určité další látky. To jsou tedy ty pozměňovací návrhy, které jsem podal a a e, Potom se tady e, vyskytla ještě další naprosto zásadní otázka, která vyplynula během těch přípravných prací, a to je otázka přístupu k informacím ze strany veřejnosti. Tady ten přístup je velice diferencovaný a já bych rád kolegy poprosil, aby alespoň pochopili, když už neakceptovali, eh, které eh, důvody mě vedly eh, k mému stanovisku či názoru. Je potřeba si uvědomit, že já v zásadě souhlasím s přístupem komise. Co se ale týče těch postižených osob, to znamená osob v bezprostřední blízkosti toho příslušného podniku, tady lze říci, že tyto postižené osoby musí obdržet veškeré eh, informace, které jsou k dispozici, co se týče eh, výroby těch nebezpečných látek, eh, látek, nebo materiálu, z nich, se, eh, z nich se skládají, všechno, co vlastně by pro případ havárie bylo, eh, bylo důležité. To je naprosto nesporná věc. Co ale bych navrhl ještě komisi ke zvážení, je to, že možná bychom neměli všechny tyto informace eh, zveřejňovat po internetu, protože to by mohlo představovat jistá bezpečnostní rizika a mohlo by to i ohrozit eh, ochranu hospodářského tajemství. Může se na internet tímto způsobem dostat i řada zbytečných redundantních informací, které třeba pro případ havárie by tak nezbytné nebyly. Takže je potřeba si uvědomit, že žijeme ve světě, kdy mohou podniky být vystaveny i útoku teroristů. Proto musíme pečlivě zvážit, jestli opravdu chceme veškeré informace zveřejnit po internetu, a to i osobám, které nežijí v bezprostřední blízkosti takového podniku a tudíž tyto informace ani nepotřebují. A konečně otázka, co se týče místního šetření na místě. Podle našich výpočtů jsou tedy kontroly na místě. Podle našich výpočtů asi polovina podniků, které spadají do působnosti směrnice Sevezo 2, jsou podniky, již se tato otázka týká. A, a právě emise těchto podniků je třeba pravidelně kontrolovat a sledovat. A tyto kontroly emisí je potřeba tedy provádět společně a tím i snižovat náklady na provádění těchto kontrol. Já děkuji za pozornost a omlouvám se, jestli jsem překročil čas, který mi byl svěřen. Nepodařilo se mi asi úplně podrobně vysvětlit všechno. Pokusil jsem se vysvětlit aspoň základní body této zprávy. Děkuji. Uh, děkuji, já nyní budu zastupovat Johna Linena, nyní má rozhovor a za chvíli se k nám vrátí. Takže já vám děkuji a nyní mají slovo stínoví zpravodajové. Prosím, paní Westlund, já děkuji panu Aderovi za konstruktivní přístup. My už jsme na toto téma s ním několikrát eh, hovořili, takže mu opravdu za to děkujeme. My podporujeme vašu, vaši zprávu a také podporujeme to, že ta harmonizovaná kritéria, co se týče odchylek, by měla být rozhodnuta legislativními akty. Myslím si, že eh, toto je teda odlišné od toho původního požadavku o týkající se spolurozhodování. Pak ta otázka odchylek pro členské státy by to měla být pouze pokud se splní určitá eh, ustanovení, nebudou to ty samé odchylky, jako které budou určeny také podnikům. To je dobrý přístup. Ještě tu stále nechává určitý prostor pro to, co navrhuje komise. Nicméně nenav- nepodporuji to, co eh, říká pan Ader, ohledně přístupu k informacím. Myslím si, že tady v tom je přístup komise poměrně vyrovnaný a opravdu eh, si eh, nemyslím, jak, že bychom mohli nějak diferencovat ty druhy informací, které eh, umožníme a zveřejníme přes internet a ochránit od těmi informacemi, které by eventuálně mohly být i ze strany veřejnosti nějak zneužity, a pokud se tu argumentuje ehm, teroristickými útoky. Informace by měly být lidem dostupné a já tady v tomto podporuji tedy přístup komise. Stále ještě máme určité otázky také, co se týče obsahu ehm, působnosti, rozsahu působnosti Eh, byla bych pro, aby se eh, do tohoto dostaly také i ty plynovody, ropovody a také platformy na mořích. Myslím si, že musíme zajistit také to, aby tyto byly zahrnuty do určité legislativy a toto je tedy určitá možnost. Také co se týče okamžitého, také co se týče meziskladů, toto není zahrnuto do rozsahu působnosti, alespoň prozatím, takže já si kladu otázku, jak dlouho tedy můžete něco skladovat předtím, než tedy toto bude eh, zahrnuto do rozsahu působnosti. To je v podstatě konkrétní otázka na komisi, pokud nám budete moci odpovědět, jak dlouho tedy můžete nějakou látku skladovat předtím, než to bude zapracováno do rozsahu působnosti. A dále k příloze 1 eh, nařízení CLP. Tady je určitá otázka, kterou je možné spochybnit. Nízká míra ochrany pro dioxiny, tedy ochrana samozřejmě eh, lidí a životního eh, prostředí vůči dioxinům a určitým druhům paliv. Toto bych také měla ráda více osvětleno, než pokročíme dál. A pak bych se také ráda zeptala komise, Eh, ohledně toho, ehm, toho orální, té orální expozice. Máte tady nějaká dostupná data ohledně tohoto druhu expozice? anebo expozice prostřednictvím vody, toto může být nějaký následek nějakého eventuálního eh, nějaké poruchy. Eh, takže toto je má otázka na komisi. Děkuji vám. Děkuji, nevidím tu pana Jotu za liberály, takže někdo si přeje eh, kolegu zastoupit? Ne, takže já jsem stínový zpravodaj ze Zelené a chopím se ní slova. Já vám také, pane Adere, děkuji. Eh, proběhla tu opravdu konstruktivní setkání na toto téma a já jsem se chtěl vyjádřit k některým částem zprávy podobným, jako o tom hovořila kolegyně. Mne také znepokojuje ta otázka transparentnosti. Máme tu asi každoročně nějakých 30 takových neštěstí v závodech a zatím mm, nedošlo k nějakému teroristickému útoku na podobná zařízení, ale tedy e, jasně se tu prokazuje zhodnocení dopadu komise, že transparentnost je opravdu tím nejlepším, nejbezpečnějším opatřením. Takže transparentnost, maximální transparentnost je přínosná jak z hlediska ekonomického, tak i pro bezpečnost obecnou a nemusíte být eh, specialisté na chemii, abyste si mm, ujasnili, že jsou tu určité podniky, ve kterých se vynakládá s nebezpečnými látkami a jaká jsou tedy rizika. Trošku mne znepokojuje také ta logika v návrhu komise nenavyšovat počet těchto zařízení, v podstatě mě nevadí, kolik takových podniků je pokryto. Důležité je, aby byly pokryty podniky, které jsou eventuálně nebezpečné. O tom to v podstatě je celý tento legislativní akt. Takže to znamená, ať je jich pět, o 5% víc, o 10% víc nebo o 5 míň, to není důležité. Důležité je splnit cíle této směrnice, tedy ochraňovat občany a životní prostředí v případě nějakého neštěstí. A ty kategorie z tohoto seznamu, mm, které můžeme uplatňovat, eh, vytvoříme seznamy, kde budou ty podniky, ale jejich číslo, jejich počet bude záviset na tom, co budou vlastně produkovat. Takže to číslo jako takové není zas až tak důležité. Pak eh, to meziskladování tam určité výjimky v tom původním návrhu komise, tomu já nerozumím. Nebezpečné látky a i ty nebezpečné látky v plynovodech a ropovodech, to je v podstatě to samé, takže nevím, proč by tu měly být výjimky pro ty platformy na moři a nebo všechno to, co je důležité pro skladování. v rámci CCS. Pokud je to tedy nebezpečné, pokud je to potenciální riziko, tak by to mělo být všechno pokryto. A ohledně oznamování článek 6 1G a také článek 8. Pokud operátoři nemají určité přínos, eh, určité důležité informace, tak nemohou připravovat také ty bezpečnostní plány. Je tedy důležité poskytovat všechny nezbytné informace i vedlejším eh, podnikům a to vše samozřejmě se s cílem chránit naše občany. Dále článek 19. Asi by bylo logičtější, kdybychom tu měli to jednoroční období pro inspekce než méně častěji, aby um, tu nevznikaly určité nesourodé situace. Pak ta situace dioxinu, limit jednoho kilogramu by možná nebyl příliš operativní, možná by se to mohlo sloučit na základě koncentrace a hmotnosti. Takže já se tedy těším na budoucí práci ještě na této tématice. Práce dosud probíhá výborně, děkuji zpravodaje a dalším stínovým zpravodajem má být paní Onspach, takže nyní paní Sabin Wills, prosím, máte slovo. Ano, já chci také poděkovat eh, zpravodaji za tu práci i zvlášť za dobrou Eh, spolupráci s našimi stínovými zpravodaji. Pro mě je velice důležité, eh, abychom při harmonizaci s nařízením CLP nesnížili nebo nezúžili působnost eh, této směrnice, protože může, musíme spíše ten faktor bezpečnosti rozšířit a prohloubit. A SEVESO 3 musí mít za cíl, abychom poskytli maximální ochranu pro občany, i pro zaměstnance, i pro životní prostředí. A abychom tento cíl neohrožovali, očekávám od našeho výboru, že naopak tu působnost rozšíří. Persistentní karcinogenní a teratogenní chemikálie musí se dostat do přílohy 1, stejně jako uh, látky, které uh, působí ohrožení zdraví s odstupem v čase. A uh, měli bychom se zaměřit i na tedy CCS CCS je riziková technologie, eh, která se vyskytuje i eh, ve školkách a i eh, tato bezpečnostní opatření musí být vzata v úvahu pro produktovody, pro těžební platformy a i doprava a meziskladování nebezpečných látek, ku příkladu i na nádražích, na kolejích je potřeba podsunout pod tuto směrnici Eh, aby se nemohli, nesměli eh, nebo nemohli opakovat eh, různé havárie. A tato směrnice by se měla vztahovat i na zvláště nebezpečné odpady, protože i ty již způsobily smetaná neštěstí. A důležité je, aby bylo možné tedy eh, zajistit spolurozhodovací eh, postup při, eh, pro přílohu 1, nejenom tedy akty v přenesené pravomoci. A co se týče přístupu k informacím, tady komise sama navrhla, abychom zlepšili účast veřejnosti a také poskytli veřejnosti širší objem veřejnosti. Komise ale na druhou stranu eh, chce ty informace eh, za jistých podmínek eh, také zúžit a to na případy, kdy je to nutné z hlediska zachování hospodářského tajemství nebo jiného tajemství. A to je podle mě, to jde podle mě příliš daleko je potřeba informovat veřejnost o tom, které nebezpečné látky se skladují v jejím sousedství a to tež platí e, pro informace o hodnocení rizika a bezpečnostních opatřeních. Tady nesmí e, zůstat žádné omezení v přístupu informací, tak jak již řekl Karl Schlitter protože bez veřejnosti nebude na provozovatele kladen dostatečný důraz, aby činili eh, dostatečná eh, bezpečnostní opatření. Eh, sami obecní místní samozprávy to nezvládnou. Po Fukušimě také musíme i Eh, vlastně eh, dbát eh, nebo vzít v úvahu to, že byla veřejnost dlouho obelhávána a to i ze strany japonské vlády. To je nebezpečný precedens. Je proto potřeba zajistit, aby po haváriích byla komunikace provozovatelů zveřejněna, zpřístupněna, veškerá informace, co se týče rozsahu škod i co se týče přijatých bezpečnostních opatření. To je potřeba okamžitě zpřístupnit. Já nech, nechápu nebo nesouhlasím s tím, že by ty informace měly být tak složité, že by jim veřejnost eh, veřejnost nerozuměla. To je podle mě neseriózní. Já si myslím, že by si nikdo neměl osobovat právo hodnotit eh, inteligenci veřejnosti. A eh, toto jsou aspekty, které ovlivní vlastně efektivitu této směrnice a jinak také Eh, vítám návrh komise na zlepšení těchto norem a vysoce riziková zařízení musí být kontrolována minimálně jednou ročně. Já při této příležitosti chci znovu upozornit, že eh, i eh, pro, pro zaručení bezpečnosti jsou nezbytné předem neohlášené přepadové kontroly bezpečnosti. To dlužíme evropské veřejnosti. Děkuji. Thank you very much. Um, Děkuji. A dalším stínovým zpravodajem je pan Rosy, toho tady také nevidím, takže nyní dáme příležitost dalším a prosím pan Karl Heinz Florence. Děkuji. Já mohu pouze říci, že eh, nás jak komise, tak kolega Adr eh, podrobně informovali. Mám tedy málo co dodat, čím bych se nějak eh, odlišil od eh, poslední řečnice, která ale. A tady mám pocit, že by se vylévalo dítě s vaničkou. Já mám ale otázku na komisi. Co mají členské státy dělat s tou stávající eh, směrnicí SEVEZO? Eh, čím více se mezinárodně tedy informuji o tom, co se děje s evropskou právní úpravou, čím, tím jsem frustrovanější a zklamanější. Mě by zajímalo, jakým způsobem máme zajistit rozšíření eh, působnosti té směrnice eh, a rád bych věděl, co vlastně by členské státy, včetně mé eh, vlastní země, měly dělat pro prosazení. Ano. To je samozřejmě velice relevantní, uvidíme, jaká bude odpověď. Další, prosím. Já danke. Děkuji. Tady je velká zpětná vazba, ale za to já asi nemohu. Pravděpodobně moje energetické vyzařování je tak silné, že to ovlivňuje i mikrofon. A já se chci zeptat stejným směrem jako Karl Heinz Florence. Ochrana eh, veřejnosti a životního prostředí je důležitá, jak už řekl i Karl Schlitter, musíme si ale dát pozor na to, abychom eh, to slovo ochrana eh, vlastně nepoužili v tom směru, že to bude spíš taková smrtící rána. V konkrétních případech té eh, směrnice SEVEZO bychom tak mohli potom tu působnost rozšířit na úplně všechny nebezpečné látky. To by bylo příliš mnoho. A tady má Karl Heinz pravdu, to by znamenalo vyjít dítě i s vaničkou. Ta otázka, kterou mám na paní Wenning. My máme Eh, dobře fungující směrnici Seveza, to už sama řekla, také řekla, že máme 25 až 30 havárií přibližně ročně. To je samozřejmě důležitý argument pro to, abychom se zabývali tím, jestli bychom neměli tedy nějakým způsobem změnit působnost té směrnice, abychom zajistili lepší ochranu. Otázka ale stojí, z čeho vlastně, eh, nebo co, kde a čím byly způsobeny tyto havárie. ne eh, pocházejí náhodou Eh, z podniků anebo substancí a látek, které nejsou eh, upraveny tou směrnicí Sevezo 2 a jestli byly pokryty tou směrnicí, tak se chci zeptat eh, Karl Heinze Florenca, jakým způsobem byla ta směrnice Sevezo v té příslušné zemi, kdy k havárii došlo, prováděna. A co se týče otázek toho, té působnosti rizik kategorie 3, to samozřejmě znamená určitá kategorie rizik, ale obávám se, že by to mohlo zvýšit náklady na tu ochranu. A myslím, že je poměrně relevantní, jestli se ta směrnice bude eh, vztahovat na o 5% víc podniků nebo o 30% víc eh, podniků. Já v našem regionu mohu říci, že není žádný velký chemický podnik a i přesto ale Jestli ta úprava bude přijata tak, jak je zde navržena, tak si myslím, že i u nás potom budou eh, podniky, které spadnou pod působnost té směrnice. A tady pro mě vyplývá zásadní otázka, jestli máme tady v souladu ještě náklady a eh, ten dosažený efekt, anebo jestli to spíše jenom nezvýší byrokracii. To je pro mě otázka působnosti, která je ještě otevřená. Jsem poněkud překvapen, že komise na eh, tomto místě vlastně, vlastně za 5 minut 12 rozšířila tu působnost. Eh, tato otázka měla být debatována v předchozích již přípravných jednáních a nebylo tomu tak. A myslím, že ani eh, v těch, eh, v těch bodech preambule není žádná, žádný bod, který by poukazoval na nezbytnost rozšířit působnost té směrnice. A potom ještě jedna věc eh, ze zkušenosti s jiným legislativním postupem. Ten počet inspekcí, který zde předepíšeme, nepovede k zajištění větší ochrany. Ten počet inspekcí mě by měl záviset přímo od rizika, které ten, který podnik představuje. Čím častěji přijdeme jako kontrola, tak to nemá automaticky žádný přímý vztah k tomu, jestli zvýšíme bezpečnost toho provozu. Tady je potřeba se ptát, jestli vůbec eh, vlastně i ty obecní eh, úřady nebo eh, příslušné orgány mají dostatek personálu k tomu, aby rozšířili a zvýšili počet kontrol. Musíme se starat i o možnost provádění. A co se týče té poslední otázky, transparentnost ano ale otázka zveřejňování informací o provozovatelích, kteří vyrábějí ty eh, nebezpečné látky, eh, zvýšíme tak eh, tedy bezpečnost a nebo tak jenom intenzivním znejištěním, protože eh, výroba a i skladování nebezpečných látek eh, může skutečně tedy eh, přitáhnout lidi, kteří spíše plánují nějaký útok proti takovýmto provozům. My nemůžeme naprosto vyloučit třeba ty teroristické útoky a musíme se zamyslet nad tím, jestli ty informace, které by zde byly zveřejněny, skutečně povedou spíše k transparentnosti anebo spíše k větším obavám veřejnosti, eh, k jejímu znejištění a nebudou ve finále kontraproduktivní. To jsou tedy tři otázky, které mám. Eh, jinak eh, zpravodaji blahopřeji k tomu skvělému návrhu, jinak souhlasím se vším, co navrhl a Myslím ale, že ta zpráva by měla ještě před schválením vyřešit ty sporné body. Děkuji. And Uh, uh, Děkuji. Vidím, že paní Katalin Naděje Sáradu je rovněž mezi námi. Chtěla byste se k tomu vyjádřit? Děkuji za slovo. Pane předsedo, přeji vám příjemné odpoledne. Ano, jsem zde v zastoupení maďarského předsednictví. Já jsem i v pracovní skupině vedla jednotlivá jednání a pokud teda dovolíte, tak bych rovněž ráda poblahopřála zpravodaji za k této opravdu velice komplexní zprávě a doufám, že společně s Evropským parlamentem dojde k velice hmm, jednoduché přímočáré spolupráci a pokud všechno, a že skutečně všechno bude fungovat tak, jak si představujeme. 22 prosince loňského roku došlo k přijetí tohoto návrhu. V podstatě to byl takový vánoční dárek a my jsme to považovali za nesmírně důležitou oblast. Mm, věnovali jsme se tomu velice brzo, pětkrát vlastně v rámci našeho předsednictví v komisi a 8. čtvrtý jsme připravili náš první text za předsednictví. Poté následovaly dlouhé diskuze, pět pracovních dnů, který jsme se věnovali tomuto, tomuto tématu a poté za pomoci většiny členských států, které poskytly i písemné připomínky, jsme přišli s poslední verzí v rámci našeho předsednictví, kterou jsme poté přednesli členským státům. Ráda bych řekla, že v rámci tohoto textu jsme se snažili objasnit mnoho záležitostí, této problematiky. Zatím ještě některé ty otevřené věci, to znamená výjimky nebo různé eh, nouzové plány, informování veřejnosti, tyto záležitosti jsme ještě neprojednávali, to znamená ty nevyjasněné zatím body. Tak jak jsem to měla možnost pozorovat, tak různé státy mají opravdu velice různorodý pohled na tyto záležitosti, pokud jde o rozsah působnosti směrnice nebo informování veřejnosti. Dále jsou tam značné obavy, pokud jde o inspekce a tak dále. I přesto se domnívám, že se snažíme jít stejným směrem jako Evropský parlament a proto doufám, že se nám povede dosáhnout s vámi dohody v tomto ohledu a přeji vám hodně zdaru a doufám, že i do budoucna budeme spolupracovat tímto způsobem. Ještě jednou děkuji. Děkujeme. Říká pan předseda, ještě někdo za komisi? Možná byste rádi reagovali na dotazy, to znamená, pokud je o stávající se VESO eh, směrnici, její implementaci, další záležitosti paní Benning. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem za příspěvky k tomuto tématu. Podobně i my bychom rádi poděkovali panu Aderovi za opravdu velice konstruktivní přístup. Je zde mnoho věcí, na které jste poukázali, o kterých jste hovořili v rámci naší diskuze. Ovšem několik slov ještě k této zprávě pana zpravodaje a poté možná bych se pokusila nějakým způsobem um, jednotlivé body se dát do určitých skupin a reagovat na ně. Čili pokud jde o tuto zprávu, my samozřejmě vítáme eh, tu obecnou podporu našeho návrhu a zároveň to o čem hovoří, pokud jde o propojení s tou přílohou číslo jedna, protože to je právě ta záležitost, která se dotýká rozsahu působnosti směrnice. Mnoho z vás se o tom zmínilo. A dále nás potěšilo i to, že pokud jde o informování veřejnosti, účast veřejnosti, přístup k řešení problému a tak dále, nebo například posílení inspekcí v rámci jednotlivých ustanovení, to vidíme rovněž, že, že pan zpravodaj potvrzuje, podporuje hm, ve své zprávě. My v podstatě můžeme souhlasit s mnohými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. Předpokládáme, že tam ještě dojde k určitým vylepšením toho textu u některých jiných budeme požadovat trošku ještě objasnění, upřesnění. Ovšem je zde jedna záležitost, Zdá se nám, že došlo k určitému neporozumění, ovšem nedorozumění, ovšem pokud jde o ochranu eh, vlastnictví v rámci této směrnice. My se nedomníváme, že by to mělo být součástí této směrnice, že bychom se neměli nějakým způsobem značně navyšovat eh, působnost této směrnice. My jsme o tom sice nějakým způsobem hovořili v rámci definic, pokud jde o ty veliké nehody, ale ovšem pouze pro informování o těchto haváriích a ne nějaké širší, nějakou širší působnost. My se skutečně nedomníváme, že bychom explicitně měli hovořit tom, protože v podstatě ochrana lidského zdraví, životního prostředí, to už v podstatě je, ehm, tímto je pokrytá podle našeho názoru i ochrana majetku. Máme určité obavy, pokud jde o informování veřejnosti, přístup ke spravedlnosti v tomto ohledu, ovšem to jsou věci, které bych možná mohla jak si jim dát určitou hlavičku společných ehm, bodů a reagovat na ně společně. Jestli dovolíte, tak velice stručně na některé poznámky členů vašeho výboru, pokud jde o stávající uplatňování směrnice SEDESO. Asi víte, že máme k dispozici ze srpna 2010 zprávu, je to zpráva, která teda už nějakou dobu je k dispozici. A tato zpráva hovoří o tom, že v podstatě ta směrnice za posledních 15 let byla uplatňována velice uspokojivě. Ta oblast, ve které ovšem máme určité obavy a kde se domníváme, že by mělo dojít k zlepšení, tak to jsou právě, právě ty informační aspekty nebo ty články, které se dotýkají informovanosti o bezpečnostních opatřeních nebo různých um, nouzových plánech, havarijních plánech v případě rozsáhlých havárii, to znamená tak, aby veřejnost skutečně byla informována co možná nejlepším způsobem. A ještě jedna oblast, ty důvody, havárie a tak dále, to znamená nějaké interní organizační řízení či instalace, o tom jste se rovněž už zmínili. A pokud jde o rozsah působnosti, dovolte, abych se ještě jednou vrátila k tomu, o čem jsem se zmínila na počátku mého vystoupení. Nezapomeňme na to, že dochází k určitému propojení této, to znamená um, ehm, SVSO směrnici, že ji propojujeme určitým způsobem nebo snažíme se sladit s tím, na čem, což bylo diskutováno i v rámci jiných směrnic, jiné směrnice, například eh, právě CLP, teda ten balíček, který spadá pod rýč. A důvod toho, proč se snažíme tuto směrnici SEVESO měnit, je v podstatě ten jiný způsob klasifikace, který je založen na větším počtu různých informací a jiných postupů, které jsou zahrnuty v rámci CLP nařízení. Čili my v podstatě, vlastně, eh, jak vidíte, tak mnoho změn vyplývá z této konkrétní směrnice. Mnoho z vás se zmínilo o různých výjimkách nebo o různých ochranných doložkách. Právě to je ten důvod. My totiž si myslíme, domníváme se, pokud chceme nějakým způsobem odůvodnit to, že to chceme sladit eh, s LP nařízení. Právě proto zde zavádíme tuto doložku, která se dotýká výjimek, která by mohla být aplikována na evropské, ale i národní úrovni snaha odstranit, řekněme, nějaký dopad, který bychom prostě nemohli odůvodnit v rámci této směrnice nebo jeho uplatňování. Samozřejmě, že chápeme, že jsou zde určité obavy na straně členských států asi zřejmě by mohlo dojít k nějakému nerovnoměrnému, řekněme, uplatňování nebo riziko, pokud je o hospodářskou soutěž a tak dále. My samozřejmě jsme ochotni společně s vámi s radou se opětovně na tuto problematiku podívat. A pokud jde o celoevropskou úroveň, jsme přesvědčeni o tom, že Mm, bychom mohli, že to má své opodstatnění, tyto výjimky. Ovšem, poznamenali jsme si vaše obavy, vy hovoříte o tom, že by to mělo být spadat pod možnost spolurozhodování. My si my totiž, pokud jde o to o to, že bychom to nejprve nějakým způsobem upravili tuto legislativu, to znamená, že by to trvalo docela dlouho, poté bychom se podívali na ta kritéria, na základě kterých bychom byli ochotní poskytnout tyto výjimky a poté teda rozhodování další. Čili jsou zde tyto nápady, hledáme kritéria, která by měla být aplikována před uplatňováním těchto výjimek a tato kritéria by mohla být zahrnuta už do této legislativy, která poté by prošla spolurozhodovacím procesem. Komise se tím zabývala, my jsme otevření v tomto ohledu a už jsme hovořili o tom workshopu s členskými státy, na kterém bychom se chtěli podívat na to, jakým způsobem bychom to mohli vyřešit a doufám, že odstraníme tyto obavy jak ze strany Rady, tak i ze strany Evropského parlamentu. Další záležitost přístup k informacím. Já už jsem se o tom zmínila. Jeden z důvodů těch obav v poslední zprávě byl právě ten, který se dotýkal poskytování informací. My si myslíme, že to, co požadujeme, to nějak není excesivní nebo přemrštěné, že se to nedotýká, řekněme, takových těch oblastí, kde byste mohli tvrdit, že přetěžujeme veřejnost příliš podrobnými informacemi, naopak, že zveřejňujeme důvěrné informace, které by poté mohli zneužít teroristé. Podíváte-li se na náš text, tak zjistíte, že v podstatě mm, požadujeme určité obecné informace, které podle našeho názoru by měly být pravidelně aktualizovány na internetu, protože to je prostě to médium, ke kterému má většina lidí přístup. Velice rychle se mohou obrátit na tento zdroj informací v případě havárie. Může být i naše veřejnost informována, to znamená, o které látky jde, jaké jsou různé preventivní plány v jednotlivých zařízeních a tak dále, havarijní plány a co je nejdůležitější, možná ještě i to, jakým způsobem jednotlivé orgány budou poté implementovat, realizovat různé konkrétní kroky, které umožní ochranu zdraví. To je podle našeho názoru důležité. To podle našeho názoru rozhodně není nějaká, jak už jsem se o tom zmínila, řekněme, že že by to nějakým způsobem zacházelo nad rámec těch věcí, které by se poté mohly obrátit proti nám. Pokud jde o kontroly, inspekce, mnoho z vás ví o tom, že diskuze na toto téma probíhaly i na jiných fórech, kdy jsme hovořili například o změnění industriálních emisí. V podstatě je, je to sice trošku jinak, než jak jsme o tom hovořili v rámci eh, té druhé směrnice. Ovšem my vidíme, že v podstatě zde máme ty kategorie i v rámci této směrnice, to znamená rizikové různé hodnotící mechanismy, jakým způsobem k těmto, nebo jaké, jaká rizika to představuje, které kategorie, inspekční požadavky kontroly a tak dále. My se domníváme, že je to v souladu s přístupem, který jsme uh, uplatnili i v minulosti v podobných příkladech a proč by mm, zařízení v rámci SEVESA mm, měly vypadat jinak než v rámci té směrnice, která se dotýká industriálních mm, směrnic a tak dále. To opravdu nevidíme důvod. Obecně Samozřejmě, že zde mohou být i nějaké neohlášené kontroly, nemusí to být pouze, řekněme, několik týdnů předem um, informováno, nebo že bychom management museli informovat. Pane předsedo, já mám ještě nějaký čas, nebo pan předseda říká, tak to je v podstatě takové, bych řekl, velice komplexní už to, co se nám poskytla. Ještě, jestli dovolíte, úplně na závěr, proč nerozšíříme působnost, například i na ty offshoreová zařízení nebo plynovody a tak dále. My v podstatě Samozřejmě možná bychom potřebovali i u těchto platform nějaké regulační opatření, to nevylučujeme, ovšem to by mělo spadat pod prohlášení, s kterým přijde komise, pokud jde o bezpečnost těchto offshoreových a různých plynových zařízení. Eh, to znamená, to bude k dispozici ze strany toto sdělení ze strany komise a doufáme, že vás to přesvědčí o tom, že to nemusíme zahrnout do směrnice a že to řešíme jinde, pokud jde o různé ty plynovody, ropovody. My provádíme studie v tomto ohledu. Doufáme, že koncem letošního roku budeme mít více informací a uvidíme, zda tato potřeba zde je či nikoli. Ovšem samozřejmě, že tento typ informací bychom chtěli mít k dispozici, tak abychom měli k dispozici kvalitní hodnotící prvky. Zde bych to ukončila, pane předsedo, samozřejmě, že jsem připravena, pokud budou na bilaterální úrovni ještě um, zájemci eh, o nějaké další informace, tak samozřejmě ráda poskytnu. Děkuji paní Venning za odpověď na ty otázky, takže teď se chci zeptat eh, zpravodaj, jestli se chce ještě znovu vyjádřit, Janoši Adere. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, kolegům za velice užitečné poznámky, které právě vyjádřili. Já mám štěstí, že to není poprvé, co o této otázce hovoříme i stínoví zpravodajové. Eh, k tomu již mnohé řekli a já jsem již sám řekl, že jsme se setkali eh, mnohokrát, a to jak s experty, tak se stínovými zpravodaji ty otázky, eh, které zde zazněly a které vyžadují odpověď. Otázka zveřejňování informací. Já si myslím, že to bude vlastně jedna z těch nejspodnějších otázek a to jsem čekal předem a tak se to také stalo. Kdybychom měli interpretovat text návrhu tak, jak to právě teď vysvětlila paní Venenková, tak bychom vůbec nemuseli o ničem hovořit, protože, jak jsme slyšeli, komise se snaží vlastně dát na internet pouze všeobecné informace. Já s tím naprosto souhlasím. Jakékoliv informace, které by rozšířily poznatky občanů, které by jim zjistily, co mají dělat v případě havárie, ty je potřeba umístit na internet. O tom není sporu. Tam ale, kde problém vidím, to jsou informace technické povahy. Kdyby ty se měly zveřejňovat. A co se týče kontroly na místě a především protokoly kontrol na místě, ty, že by se měly zpřístupňovat po internetu, to si myslím, že není nutné, to by jistě nijak nezvýšilo pocit bezpečnosti občanů. Na druhou stranu, co se týče zápisu nebo protokolu z té kontroly na místě, kdyby byla eh, přístupná na internetu, tak by to velice usnadnilo teroristům nebo jiným, kteří mají takové podobné úmysly, tak by to velice usnadnilo situaci. Tak co pak se máme ohrožovat sami tím, že vlastně tímto způsobem budeme teroristům nabízet informace, o těch různých podnicích a zařízeních? Jestli jde jen o interpretaci tohoto návrhu, tohoto textu, která se různí, tak nejjednodušší asi bude, když eh, si to okamžitě vyjasníme. Je docela dobře možné, že jenom eh, různým způsobem chápeme obsah tohoto návrhu a hovořilo se zde i o tom dominovém efektu, eh, o úpravě přístupu k informacím. Návrh komise by měl být podle mého názoru doplněn, aby z něj jasně vyplynulo, oč běží. Jestli vedle nějakého už stávajícího chemického podniku má být přistaven ještě další, tak by mělo být zákonným závazkem uvést ty různé parametry už toho stávajícího podniku při certifikaci. A jestli není zájem tyto informace poskytnout, potom není možné takovou, in, takovou stavbu investovat. A pak je zde otázka, jestli uvádět tyto informace bude povinné eh, tedy eh, poskytovat o eh, této chystané investice. A co se týče té poslední otázky, pane kolego Kramere, vy jste uvedl, že ve vašem regionu není mnoho chemických podniků, ale přesto počítáte, že se o 30 zvýší počet podniků, které spadnou pod působnost Seveza. A to číslo 30% zde zaznělo, i zástupci průmyslu hovoří o tomto nárůstu a i vy dnes jste řekl, že eh, ten počet podniků, které spadnou pod Sevezo, eh, stoupne maximálně o 10 Kolego Kramere, jestli máte nějaké výpočty, které jednoznačně a jasně prokazují, že po schválení tohoto návrhu skutečně dojde k 30% zvýšení počtu podniků, které eh, spadnou pod působnost Seveza 3, tak mi to prosím eh, předejte, protože prozatím jsem od nikoho tyto informace nedostal. Eh, děkuji. Děkuji Janoši Adere. Pan Kramer předá ten výpočet, proč je to 30% a ne 10% a potom posoudíme, jestli tedy stojíme o takové rozšíření působnosti směrnice a nebo ne. Takže toto byla kvalitní obsažná debata k tému. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 23. června 12 hodin. A hlasování ve výboru eh, v říjnu, v plénu v prosinci. Takže děkuji všem komisi, radě a i kolegům, kteří se na této práci podíleli. A teď bylo čtyři na našem pořadu jednání, a to je ochrana zdrojů pitné vody. Tady komise sdělila, že jde o že, že změna směrnice eh, o pitné vodě není nutná, ale náš výbor samozřejmě to zajímá a my budeme mít rozpravu o různých aspektech tohoto tématu a pozvali jsme tedy komisi, aby nás spravila eh, o tom a Helmut Blech, z DG Envy, eh, nám podá tuto informaci. Takže teď dám panu Blechovi slovo. Prosím, máte slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedo komise, je vděčná za tuto pozvánku na zasedání vašeho výboru. Následně tedy po výměně dopisu mezi vámi, pane předsedo, a panem komisařem Potočníkem. My jsme se zabývali tou tématikou ochrany zdrojů pitné vody z celé řady úhlů. Na první straně jsme se zaměřili na platnost a koherentnost stávající legislativy ve věci ochrany pitné vody. Dále eh, jsme se také zaměřili na tu zásadní otázku kvality eh, pitné vody, kterou poskytujeme našim spotřebitelům. A za třetí ochranou zdrojů pitné vody v, na úrovni životního prostředí, co se týče její dostupnosti. Pane předsedo, já bych začal tou platností parametrů, které jsou stanoveny ve směrnici o pitné vodě. Závěry komise v tuto chvíli jsou takové, že ty parametry a hodnoty obecně odrážejí ty eh, nejlepší dostupné poznatky eh, principu obezřetnosti. V tuto chvíli tedy nenavrhujeme parlamentu ani radě přeskum stávajících parametrů. Samozřejmě, že toto se může eh, vykonávat pouze prostřednictvím řádného legislativního postupu. Komise i nadále bude eh, kontrolovat eh, nadcházející vědecké výzkumy a poznatky a pokud bude nezbytné, tak samozřejmě tento přeskum legislatorům navrhneme. Dále další technické eh, podrobnosti ohledně vzorků si vyžadují určitou aktualizaci, jak vychází ze směrnice tento požadavek a komise tuto aktualizaci také předloží eh, prostřednictvím legislativního postupu s kontrolou. Ohledně kvality pitné vody poskytované spotřebitelům, tady opravdu je vysoká míra plnění eh, z celé řady provozovatelů, eh, to znamená těm, kteří poskytují vodu více než pěti tisícům, tam je to eh, ta míra plnění až na úrovni 90%. Ovšem ti malí dodavatelé, kteří poskytují eh, vodu 50 až 5 tisícům obyvatelům, tady bývají problémy. Někdy tu máme 30 až 40 eh, těch, kteří neplní všechny ty nezbytné požadavky vůči spotřebitelům. Pan komisař Potočník eh, obdržel dopis a prostřednictvím tohoto tedy, kde byl žádán o nějakou akci, Pokusíme se na základě zkušeností, zkušeností regionu a členských států eh, vypracovat zhodnocení mm, eh, rizik ze strany dodavatelů. Toto bude takový podporný dokument a následně také provedeme určité aktivity, eh, které budou vyplývat z mm, platnosti nové smlouvy Evropské unie. A následně samozřejmě výsledky potom oznámíme členským státům. Takže požadavky na členské státy jsme již eh, státům vyslali a samozřejmě, že bilaterálně budeme komunikovat s členskými státy, ale také učiníme podle článku 2058 eh, a, eh, pardon, 258 a 260 učiníme příslušné akce, pokud to bude nezbytné. Co se týče požadavku na pitnou vodu, tady máme určitou eh, směrnici, eh, takovou vlajkovou loď, která je platná a prostřednictvím ní tedy si přejeme poskytovat co nejkvalitnější eh, pitnou vodu. Do toho spadají všechny možné zdroje pitné vody, řeky, přehrady ehm, a tam si tedy přejeme dodržovat tu nezbytnou kvalitu vody a poskytovat také vysoké, vysokou míru ochrany u eventuálních nových zdrojů pitné vody. Prac, plánujeme také nebo eh, máme tu čtyři případy eh, rozsudku soudního dvora, čtyři případy členských států. Portugalska, Řecka, Dánska a Belgie, také e, případ Španělska, ten byl již e, vyřešen a tyto výsledky byly zveřejněny na stránkách komise. Pan e, komisař Potočník ještě do konce roku 2012 by rád informoval um, tím parlament a také radu tím, že předloží modrou knihu, kde bude zhodnocení, zhodnocení ze strany komise ohledně všech plánů a programů eh, v rámci tedy té rámcové směrnice o kvalitě vody. A je dobrou zprávou to, že již došlo eh, také k významným pokrokům v rámci pilotních projektů v rámci tohoto programu. Ten eh, dokument A v tom, tento dokument by měl tedy obsáhnout i jiné věci, které se budou týkat eh, spotřebitelů. Počítáme také s, eh, s otázkami řešení dopadu životního prostředí na kvalitu vodu, Celý tento proces, který povede k vypracování dokumentu, bude maximálně transparentní. Spolupracujeme s třetími stranami, nevládními organizacemi, vědeckou eh, společnost, eh, vědci a eh, združeními na ochranu spotřebitelů. Všechna tato hlediska tam také zahrneme. Také počítáme se spolupráci Evropského parlamentu. A konkrétně s panem eh, Seberem a samozřejmě s členy tohoto vašeho výboru. A na závěr, ochrana zdrojů pitné vody si samozřejmě vyžádá podstatné navýšení investic a to na celé úrovni EU. Je to velice důležité, zejména ve chvíli, kdy se bude rozhodovat o nových eh, rozpočtových eh, výhledech. A já vám tímto, pane předsedo, a všem členům děkuji za spolupráci. Děkuji, pane Plechu, za to, že jste nás uvedl do debaty. Pita, pitná voda je zdrojem číslo jedna, to opakujeme dlouho a zdroje pitné vody jsou také prioritou číslo jedna. Vy uvádíte, že v naší právní úpravě ty parametry a ty hodnoty vlastně odpovídají těm nejmodernějším metodám a technikám a proto nevyžadují žádnou eh, úpravu, žádné přizpůsobení. Eh, nedostatek vody je důležitým tématem bez pochyby, zvláště pro Jižní Evropou, letos ale i pro Evropu střední. Eh, výjimečně u nás celé týdny nepršelo a už si hned všímáme, že to může vést k nepříjemné situaci. A uvidí se tedy, jestli v Evropské unii vůbec máme nějaké eh, homogenní představy o eh, šetření vodou, anebo jestli se nejprve musíme dostat do skutečně problematické situaci, protože samozřejmě jsou eh, země, které mají dostatek vody a kde eh, tedy ta, to šetření vodou má určité hranice, za které by nebylo racionální. U nás v Německu se eh, tedy voda, voda spadá tedy pod pravomoci eh, místních samozpráv, které zodpovídají za pitnou vodu a klade se veliký důraz na toto komise je propaguje vnitřní trh, to znamená eh, deregulaci. Jak to vidíte vy? Eh, v, kom, v dokumentech eh, komise se dočteme, že je potřeba vlastně vypisovat koncesní řízení po celé Evropě. K tomu se ale názory Eh, různí, jestli by to dobře eh, fungovat, protože tam, kde už ty systémy dobře fungují, není potřeba je měnit, abychom zajistili tedy lepší eh, propojení vnitřního trhu. První se hlásí Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat komisi za její příspěvek. Obecně s vaším příspěvkem souhlasím. Nicméně mám určité výhrady k některým drobnějším otázkám. Je to proto, že směřujeme k poměrně podstatné změně, co se týče úrovně srážek. Je to samozřejmě vše zapříčiněno také klimatickými změnami. A v podstatě je to realita, kterou bychom měli přijmout. A v tomto smyslu bych chtěl zdůraznit potřebu toho, abychom měli obecnější politiku, politiku, která bude klást více důraz, um, když hovoříme o tom, aby voda byla udržitelná pro určitou oblast. Je třeba toto brát v potaz, protože se klima změnilo a proto bych se chtěl zeptat komise, zda počítá s nějakými projekty, akcemi na takovou reinjektaci vody do oblastí například horských oblastí, tam, kde tedy ta voda byla vždy důležitým zdrojem, že by se tam mohly stavět e, nějaké nové přehrady, jak už to zdroje pitné vody. Také e, bych se tu chtěl zmínit právě e, o těch místních samozprávách, když se hovoří o impermeabilizaci půdy v těch městských oblastech Existují určité specifické oblasti, ve které bychom měli opravdu zabránit únikům vody. Voda by se tam měla tedy dostatečným způsobem zadržovat. abychom opravdu zamezili její úniky. A právě i za tím účelem, abychom mohli vybudovat nějaké ty nové přehrady nebo rezervoáry vody. Mám tedy na mysli to, že je důležité eh, se věnovat eh, té udržitelnosti v otázkách vynakládání s vodou, brát v potaz eh, současné klimatické změny a využít situace proto, aby se kvalita vody zlepšila a také proto, aby se navýšila ta schopnost vytvářet rezervoáry vody a chránit tak zejména ty podzemní zdroje vody. Děkuji. Jenom otázka, já mě utekl Eh, začátek vaší prezentace eh, vy vlastně místo eh, nové právní úpravy plánujete takový, takové pokyny k optimálním postupům. Já, mě by zajímalo, kdo vlastně bude příjemcem těchto pokynů. Já jsem v pátek sledovala eh, dopady eh, eroze rašeliny na kvalitu vody u nás, v mom regionu. Eh, u nás ta půda patří různým tedy majitelům honiteb a také farmářům a ti samozřejmě mají rozdílné požadavky na kvalitu vody a problém je to, že daňový povolatník musí platit když uh, odstraníte rašelinu a zasá, zasázíte vřez, protože budete potom eh, chtít pořádat hony na tetřevy. Ale daňový poplatník bude muset zaplatit jaksi prostě i i vyčištění té vody, která se na tom bude podílet a e, přitom daňový poplatník vlastně musí hradit náklady na reformu SZP. Takže mě by zajímalo, jestli ta chystaná právní e, úprava e, se také týká e, situací, kdy ta rašelina, která je přirozeným filtrem, pro, který zajišťuje čistotu vody, je odstraňována prostě z, z, z důvodu komerčních zájmů. Danke, Christa Klaas. Eh, děkuji. Eh, voda je pro nás trvalým úkolem. Zdroje pitné vody eh, jsou důležité dvě konkrétní otázky. My hovoříme o šetření vodou, zdroje pitné vody je potřeba chránit. Je pravda, že vlastně eh, v celé Evropě přílišné eh, úspory vody jsou také, eh, jsou také velkým problémem, protože potom vodovodní potrubí se, se, se špiní, protože jim protéká příliš málo vody, co s tím. Pan předseda Leinen řekl, že přístup k vodě v Evropě je různý a je potřeba na to reagovat a různým způsobem také ke zdrojům pitné vody Eh, přistupovat. My zítra budeme ho, eh, hovořit o eh, novém nařízení o detergentech a budeme chtít zakázat přílišné uvolňování fosfátu a fosforu do pracích prostředků i v domácnostech, tak abychom tu vodu chránili. Já bych se chtěla zeptat odborníka na otázky vody, jestli je to opravdu tak důležité, Eh, pro kvalitu naší pitné vody, abychom vlastně v takovéto eh, přehnaně rychlé eh, přehnaně rychlém postupu bez expertních znalostí skutečně zakázali mm, použití veškerých fosfátů pro použití v domácnosti. Děkuji, Chris Davies. Děkuji, pane předsedo mě velice zajímalo to, co říkal Vittorio Prodi. Já jsem ani nevěděl, že se vlastně injektuje voda eh, eh, eh, do nějakých, do nějakých rezervoárů vody, které jsou umístěny pod městy. Vím, že je to třeba Eh, v Mexico City, ale nevěděl jsem, že je to tak také v Evropě, takže to jsem zvědavý, co na to komise řekle, řekne. Já souhlasím s tím, že nemá smysl připravovat nějakou novou právní úpravu, to má komise pravdu. Eh, pokud máme přijatou právní úpravu, která není správně členskými státy eh, prováděna, a komise má pravdu také, že v případě Portugalska, Řecka, Dánska a Belgie je potřeba tu situaci zlepšit a Španělsko a Slovinsko je na tom podobně, ale to se týká vlastně jenom jednoho, jedné části právní úpravy ve vztahu k vodě. A i když eh, komise tomuto eh, výboru eh, poukázala na svou snahu efektivně vynucovat tu právní úpravu, stále ještě se domnívám, že komise nevyužívá Eh, tedy všechny dostupné nástroje, aby donutila členské státy skutečně tu právní úpravu provádět. Mě by zajímalo se o tom dozvědět víc, jaké konkrétní kroky komise eh, poskytuje eh, nebo činí k tomu, aby přinutila členské státy respektovat tu právní úpravu. Dobře, poslední Salvatore Tatarela. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, si uvědomíme, že existuje určitý vztah mezi klimatickými změnami a nedostatkem vody, tak proč Evropský parlament věnuje takovému času klimatickým změnám a tak málo času a pozornosti nedostatkům vody? Já doufám, že jak parlament, tak komise konečně začnou této tematice vody nezbytnou pozornost protože můžeme i nadále žít ve světě, eh, který bude mít znečištěné ovzduší, nicméně ve světě bez vody, tam asi těžko budeme přežívat. Může to vést k válkám, můžeme jednoduše z těch válek o vodu umřít. Je to závažné a myslím si, že nevěnujeme dostatečnou pozornost šetření vodou v Itálii, v Tarantu, máme jeden významný podnik, který nedostatečně pečuje o svoji vodu Eh, za, um, dodávky vody jsou tam nedostatečné a tak já si kladu otázku. Je to v podstatě již od rána, každý den od té chvíle, kdy si ráno umýváme obličej až do večera, tak se zamysleme nad tím, kolik vody bychom mohli ušetřit, pokud bychom nainstalovali v domech uh, jednoduché prostředky. Mohly by to být úplně jednoduché mechanismy, které by se mohly stát povinnými pro všechny a mohli bychom zajít i dál. Hlavně je třeba naprosto jinak se uchopit všech těch politik Evropské unie. Například hovoříme o reformě společné zemědělské politiky. Jakou míru vody spotřebovává zemědělci? Eh, když ve skutečnosti prostřednictvím eh, kultivace jiných plodin bychom mohli ušetřit opravdu miliony hektolitrů vody, takže je třeba se zabývat všemi těmito tématy, věnovat eh, tu evropskou pozornost takovýmto závazkům, protože podle mého názoru jsou opravdu nedostatečné. Ano, pane Blechu, slyšel jste, co kolegové řekli, tak prosím vaší, o vaší odpověď. Maybe I start with your question. Děkuji, pane předsedo. Čili pokud je o tu otázku, pokud je o organizaci, vlastnictví, majetku a tak dále, většině vašich zemí, tam jsou to v podstatě místní orgány. Já bych rád potvrdil tu otázku, Samozřejmě, že záleží na daném regionu, nebo jakým způsobem se to organizuje, pokud jde o dodávky vody, ať už je to soukromými nebo Mm, poskytovateli nebo soukromo veřejné partnerství a tak dále. To samozřejmě to je rozhodnutí, které je na každém regionu. 345 to je právě článek eh, o fungování Evropské smlouvy, o fungování Evropské unie. Ten zamezuje mm, takovým zásahům ze strany EU, pokud jde o vlastnictví právě v této oblasti v jednotlivých zemích. Proběhlo například v Itálii referendum tohoto charakteru, několik takových referend v Itálii. A v jednom z těchto referend jsme položili otázku, zda by byli lidé pro privatizaci těchto zdrojů, nebo naopak ponechat to ve veřejných rukách. Opět je to legitimní dotaz, legitimní otázka. To samozřejmě řeší odpovědné orgány eh, na úrovni toho, kterého státu, ovšem ne na úrovni Bruselu. No a pokud jde o veřejné zakázky, to je další prvek této problematiky. A zde se dostáváme k otázce toho, jak to řešit, jak se udělují kontrakty tohoto typu, nebo zda jde spíše o in-house nebo outsourcingový typ těchto zakázek. Takový příklad za všechny, který není takový, řekněme, úplně nejobecnější. Pokud u mě ve Vídni jsme měli nějaký podnik, 95% by vlastnilo město a 5% nějaký pán XY. No a pokud by dělení takové zakázky pro provoz tohoto zařízení, soudní dvůr v minulosti rozhodl následujícím způsobem. 5% má ten pán XY, 95%. Město znamená to veřejno-soukromé partnerství a to znamená, že by to spadalo pod veřejné zakázky. To znamená, že by se vlastně město Vídeň dostalo do takové nepříjemné situace, měli by tam mm, tisíce zaměstnanců, který by byli zodpovědní za provoz a zároveň museli platit nějakému jinému podniku za tyto služby. Toto je samozřejmě otázka, která spadá pod eh, pravidla, která se dotýkají veřejné zakázky. A jelikož tyto pravidla nyní jsme o ní hovořili, to znamená, že skutečně je to v rukách každého regionu, každé země, aby si zvolila tu nejlepší alternativu, která by pokryla jejich potřeby. Samozřejmě, že ty potřeby tradice mohou být různorodé. Většinou zde máme tři typy, které převládají v Evropě. To znamená, že místní samozpráva vlastní a operuje, provozuje Eh, poskytování nebo dodávky vody, nebo druhý model je, že to vlastní samozpráva, ovšem pokud jde o provoz, tak to jsou soukromí provozovatele a třetí model, to je model, který je v Anglii a ve Walesu, ne ve Skotsku ani v severním Irsku, kde je veřejné vlastnictví v tomto sektoru. To je privatizovaná monopolní společnost, která to vlastní a zároveň provozuje infrastrukturu. Dále to byla otázka pana Prodyho, pokud jde o opětovné využití vody. Já samozřejmě podporuji jeho názory v tomto ohledu. Samozřejmě, že by to um, mohlo odpovědět na problematiku nedostatku vody do budoucna. My v našem sdělení radě i um, parlamentu o nedostatku vody a období sucha. Právě hovoříme o této problematice. Politická rozhodnutí již byla přijata v tomto ohledu na nejvyšší úrovni. Například Kypr je takovým příkladem, kde mají vládní parlamentní politiku, mají stoprocentní cíl eh, opětovného využívání vody, to znamená recyklace, to znamená, aby opravdu nedošlo k nějakému úniku této vody do Středomoří. Je to nesmírně důležitý zdroj, důležitá cena, hodnota pro ně, to znamená, že využívají tuto vodu poté, řekněme, na zavlažování a tak dále. V podstatě celé pobřeží Kypru až na oblast Limapolu je v podstatě mm, pobřeží plážového charakteru. A dále eh, to byla otázka, další otázka, pana Davise i pana Prodyho, která se dotýkala půdy. Ano, samozřejmě, že různé aktivity v minulosti industriálního charakteru, zemědělského charakteru um, vedlo na propustnost půdy, to znamená, pokud um, šlo například o pozemní vody a tak dále. Ovšem samozřejmě, že to může být propojeno poté s erozí půdy, s povodněmi a tak dále. To znamená, že tam, kde je to možné, to od to znamená to, že bychom v podstatě se snažili infiltrovat tuto eh, vodu. Tím způsobem bychom mohli eh, zabít dvě mouchy jednou ranou. Mm, souhlasím s panem Davisem v tom, že to nemusíme kvůli tomu uplatňovat nějakou legislativu. V podstatě je to zdravý selský rozum a v podstatě bychom to mohli využít i v rámci rámcové směrnice o vodě. A třetí záležitost, potenciál úspor v této oblasti. Komise identifikovala v rámci sdělení o této problematice dva hlavní zdroje um, kde bychom mohli ušetřit. Jednak je to um, zavlažování v zemědělských oblastech, především v regionech um, na jihu, které trpí nedostatkem vody, tam je asi 85 nebo i více. Ehm, spotřeby vody vlastně tímto způsobem a dále je to únik vody, kde například jsou systémy, které jsou 100 let staré a tam je to asi tak ehm, kolem 40% tento únik. Musíme reagovat na tento únik vody, samozřejmě, že by to ehm, mohlo rovněž přispět k úsporám v této oblasti. Pane Lajne, vy jste měl další obavy v této oblasti. Evropská komise nikdy nepřijde s řešením, které bychom chtěli aplikovat celoplošně bez ohledu na úniky 2% nebo 50%. V podstatě, mm, že bychom říkali, že ve všech situacích by to muselo být úspory asi 80%. Samozřejmě, že záleží na dostupnosti vody, na konkrétní situaci, na podmínkách místních a tak dále. Paní McEwen, její otázka. Hmm, dokumenty, pokud jde o drobné dodavatele a tak dále. Tyto um, ověřená praxe by měla být k dispozici v první polovině roku 2012 a cílem by měly být především ty zdroje, u kterých vidíme v současné době problémy. Tyto problémy buď teda jsou způsobeny nějakou bakteriologickou kontaminací, například právě o, ta problematika okurek nebo klíčku a tak dále. V Německu všichni samozřejmě nyní víme o této problematice, známe eh, tuto bakterii no, no, E. coli. Méně závažný typ této bakterie je rovněž zodpovědný za některé eh, záležitosti neplnění podmínek u drobných dodavatelů. Společně Samozřejmě z poznatky ze strany členských států, odborníků se snažíme reagovat na tuto problematiku Za zacíleným způsobem, podívat se na ty regiony nebo samozprávy, kde jsou v tomto ohledu problémy. A společně s místními orgány a členskými státy se snažíme podporovat právě tu nejlepší osvědčenou praxi. Pokud jde o reformu společné zemědělské politiky, to je velice validní dotaz. Komisař chce docílit křížové plnění i v rámci rámcové směrnice o vodě. To by mělo být součástí budoucí společné zemědělské politiky a jakási podmínka zároveň získání dotací pro jednotlivé zemědělské podniky, protože na rozdíl od poslední reformy, mm, ty plány, které mám k dispozici, jsou jiné a to znamená například eh, ta ty nové, pod, nové podmínky jasně hovoří o tom, co je, eh, co je v souladu s, eh, s pravidly nebo není před několika v podstatě lety to byla spíše taková prázdná skořápka, která ještě neměla všechny, neměli jsme k dispozici veškeré informace. Už jsem hovořil o úsporách této oblasti. My samozřejmě nepřijdeme nikdy s nějakým řešením, které bychom chtěli aplikovat celoplošně na všechny problémy. Odpověď na otázku paní Klas, to je legitimní, velice důležitá otázka v tomto ohledu, pokud je o úspory v této oblasti samozřejmě, že je to na, vzdá, teda to budeme do toho integrovat nějaké další programy. Ne, my samozřejmě se budeme snažit nalézt řešení, které bude odpovídat konkrétním podmínkám. A dále to byly proposal is to phase out laundry detergents. Čili pokud je o fosfáty, tam je asi 85% v podstatě těchto detergentů, těchto a mm, my v podstatě se budeme snažit pokryt asi 85% pokrýt a zároveň bude Evropská komise se snažit to začlenit do našeho návrhu pro rok 2015. Pokud vím, tak v Evropském parlamentu se zvažuje tato problematika. Pokud jde o phasing out mm, v rámci fosfátu a jiných eh, chemických látek v tomto ohledu. My se domníváme nebo víme o tom, že několik zemí, včetně 16 států, Spojených států amerických, již přistoupilo k nějakým právním krokům v tomto ohledu, pokud jde o, o phasing out těchto, těchto látek. To znamená, že musíme nalézt řešení. Pokud se podíváte, jak to řeší jednotlivá odvětví, tak uvidíte, že se ubí, ubírají dvěma způsoby. Záleží na tom, s kým budete hovořit. Samozřejmě, že jsou zde určitá tržní řešení, různé možnosti. Samozřejmě jsem si vědom toho, že politický proces proces by měl přijít s konkrétním řešením u těchto látek a Evropská komise udělá vše pro to, aby takové řešení bylo aplikováno co možná nejdříve. Pan David Zda jsme dostatečně ambiciozní, pokud jde o rámcovou směrnici o vodě a její uplatňování. Moje odpověď jako environmentalistu nebo občana, samozřejmě, že můžeme být vždycky ještě ambicioznější, ovšem pokud se podíváme na ty termíny, na notifikace a tak dále na konci března 2010 eh, upršela tato, vypršela tato lhuta dva měsíce. Poté jsme zahájili eh, proces o porušení a méně než rok poté podstatě máme už šest případů, kdy došlo k soudnímu rozhodnutí. Ten, měli jsme v podstatě 21 zemí, které plnily tyto podmínky i harmonogram a vidíme, že ta implementační strategie, která byla uplatněna mm, na základ, na, mm, to znamená mezi státy, regiony, komisí, v podstatě mm, zabránila nějakým Eh, skluzům. Ovšem ty země, které bohužel zatím ještě eh, neplní tyto podmínky, samozřejmě, že eh, na to poukážeme a obrátíme se na soud a tímto způsobem budeme vždycky postupovat do budoucna. A pokud jde o pana Tatarelu a jeho poslední vystoupení, pane předsedo, ano, bez pochyby klimatické změny jsou jedním ze zásadních prvků, které musíme vzít v potaz v tomto ohledu do budoucna například stávající období sucha v severní, západní, střední Evropě. Možná i toto poukáže na celou problematiku, protože pokud jde o srážky, samozřejmě, že se tato situace mění. Na jedné straně zde vidíme to, že dochází k prodlužování těchto období sucha, protože průměrné zrážky ročně zůstanou většinou obecně na stejné úrovni, ovšem povede to k dalším možným povodním, mm, poté samozřejmě to povede k problematice nebo, nebo k zásadní, nebo k nějakým opravdu dramatickým záplavám. Kultura úspor v této oblasti, to znamená, pokud jde o vodu, by měla být součástí naše každodenní kultury, to znamená, pokud jde o, o různé úsporné um, zařízení, na toaletách, eh, sprchách a tak dále, ale i vůbec ten takový ten celkový přístup našich eh, spotřebitelů, tak abychom zamezili ztrátám v této oblasti, pokud jde o konzumenty. Děkuji. Děkuji, pane Blechu, za odpověď na téma voda a politika pro vodu v EU v roce 2012, kdy toto téma bude hrát zcela prominentní úlohu. Děkuji a půjdeme dál. Máme ještě dva body, než přijde pan eh, Dalí v 17.30, takže máme 40 minut na ty dva body, proto musíme postupovat o něco rychleji, takže bod 5 směrna směrnice, co se týče eh, používání emisních etap eh, na emise úzkorozchodných traktorů. Tady máme specialistu odborníka na úzkorozchodné traktory pana Tatarel. Telegrafiko, perché questa commissione... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný, protože tento výbor se touto tématikou již několikrát zabýval. A já společně s druhým kolegou jsme tedy již vypracovali zprávu a tato moje zpráva je, řekněme, takovým pokračováním té předchozím, protože legislativní rámec je v podstatě stále stejný podstatě se jedná o snižování hodnoty emisí. Evropský legislátor stanovil určitou míru emisí a také skutečnost, že musí tyto postupně být snižovány, tedy ty škodlivé emise. A toto má být prováděno v čase, v průběhu určitých fází. V těch předchozích zprávách jsme se věnovali otázkou flexibility tato flexibilita by měla být právě již naplánována v tom právním textu, tak aby se to postupem času mohlo všechno vylepšovat na základě určitě stanovených parametrů. Ale tady se nejedná o to zlepšení flexibility, tady se jedná ve skutečnosti určité pozastavení platnosti této směrnice alespoň tedy v těch fázích 3b a 4 a to z velice jednoduchého důvodu. My to hovoříme o velice maličkých traktorech, traktorech, které jsou poměrně úzké. Jsou to v podstatě takové hračičky, takové malinké přístroje, které se vyrábí pouze pro evropský trh, pro evropské zemědělství, zejména v jižních oblastech Evropy. A systém toho následného čištění, tady ta technologie je poměrně složitá a prozatím nemáme dostupné technologie, které by umožnily jejich zapracování do samotného motoru traktoru. A v tom leží celá ta potíž pro to, abychom mohli respektovat fáze 3B a 4. Byly provedeny různé studie, analýzy a došli jsme k závěru, že není možné toto provést alespoň do té míry, do té, do té míry, že samotný průmysl navrhl, že ty fáze 3B a 4 se nebudou uplatňovat na tento druh úzkorozchodných traktorů. A jak je zvykem, komise nalezla řešení, takové šalamounské řešení a myslím si, že s ním můžeme souhlasit, tedy že na tři roky pozastavíme vstup v platnost fáze 3B a té a fáze 4 než tedy umož- tímto umožníme průmyslu, aby se adaptoval, a my víme, že je toto velice složité a navrhujeme tedy, aby v roce 2004 došlo k takovému určitému přeskumu, zhodnocení toho, zda můžeme postupovat tímto směrem, nebo se úplně vzdát celé této myšlenky. Děkuji. Děkuji, pane Tatarelo. To bylo stručné a jasné. Takže navrhujete tedy spolupracovat s komisí, fáze 3 a 4 by se eh, odložila o tři roky a eh, budeme čekat, jestli průmysl tady zareaguje. Helga Kremer eh, za stínové zpravodaje dvě minuty. Také telegraficky. Je to trošku zvláštní, když vlastně jsme žádáni, abychom odložili platnost platné právní úpravy. Eh, já si myslím, že musíme dávat pozor na to, eh, aby ta definice škodlivin vlastně eh, se nedostala, nedostala z té definice škodlivin pro vzduch. My jsme už Eh, dost obtížně korigovali u jiné směrnice něco, co jsme vlastně eh, schválili. My jsme se domluvili, pak jsme to eh, legislativně upravili a pak jsme zjistili, že je to špatně. Tady je to podobné. Pan Tatarala právě řekl, že tady máme maličký tržní segment, jde o úzkoroschodný, úzkoroschodné traktory, ty se používají většinou na vinicích, musí jezdit mezi tedy tou vinou révou, tam je velice málo místa. A producenti těchto traktorů se teď na mě obrátí a řeknou, my už máme tady eh, podrobné normy na škodliviny, které musíme respektovat, ale další krok pro nás bude eh, problém, protože ten vyžaduje technologie, které už jsou k dispozici, existují, ale vlastně u těchto malých, pr- eh, malých eh, traktorů není místo na to eh, zařízení pro následné čištění. A tomu rozumím, my jsme měli i, tedy když jsme pracovali na normách pro škodliviny pro velké traktory, tam eh, samozřejmě eh, došlo k tomu, že to zařízení pro následné čištění vlastně stojí tolik jako celý motor pro ty normální velké traktory. A já chci eh, upozornit, že co se týče velikosti tržního segmentu, o němž zde jednáme, a ten je opravdu malý, ten objem těch emisí, kterým chceme zabránit, vlastně ten vlastně je téměř neměřitelný. Ten opravdu je velice nízký, mnohem, mnohem méně než 1%. A proto si myslím, že tedy ten ústupek ve prospěch hospodárnosti, který bychom měli učinit, a i tedy eh, tváří tvář technických možností, eh, s tím souhlasím, s tím návrhem komise, ale měli bychom se eh, zaměřit na to téma i, dál, i dále, protože samozřejmě eh, je potřeba předvídat, že po třech letech nebude jistě ten trh pro ty úzkoroschodné traktory větší a pravděpodobně se nic eh, nezmění a eh, vinaři by se velice divili, kdyby přišli o veškeré své traktory, traktory kdyby, kdybychom právní úpravou neumožnili další výjimku. Děkuji. Děkuji, pane Krámere. je těžké se vzdávat naděje, že vznikne nějaké lepší technické řešení, které by nám pomohlo eh, chránit životní prostředí. Eh, ještě než předtím, než Holger eh, uteče, já mám pro něj příjemné překvapení. Zelení vždycky sledují obsah a teprve potom se rozhodnou, jak postupovat na základě obsahu. A tady, co se týče tedy té těch nesilničních pojízdných strojů tady jsme neviděli žádný důvod eh, pro tento návrh, proto nechceme také eh, mluvit proti němu. Ale tady nahlížíme ten důvod, proč eh, komise přichází s tímto návrhem, nebudeme tedy hlasovat proti němu. Je škoda, že Holger promluvil a potom, a potom utekl, takže přijde o tu nejlepší svou šťastnou chvilku, eh, kdy zjistí, že zelení proti němu nehlasejí. Takže děkuji. Eh, já budu velice stručný, pane předsedo. Vidím, že máte naspěch. My nevidíme žádný důvod, proč měnit návrh komise. Pane Tatarelo, vážíme si vaší práce, ale domníváme se, že to, co navrhuje komise, jde správným směrem, proto jsme pro návrh komise nemáme proti němu nic, ale zároveň nevidíme žádný důvod, proč, další, proč dále ještě tedy eh, tu úpravu eh, oddalovat, takže nejsme pro jeho eh, pozměňovací návrh, souhlasíme s návrhem komise a myslím, že to potěší řadu lidí. Děkuji. Ano, tady se dočkáváme stále nových a nových překvapení. To je opravdu zajímavé. Eh, panu Kramerovi to jistě někdo eh, privátně toto sdělí. Já už na písemném seznamu eh, nikoho nemám, takže teď dostane slovo pan Render z komise. Děkuji, pane předsedo. My jsme spokojeni s tím, jak probíhá práce pana Tatarely, vašeho zpravodaje. A zároveň, pokud jde o jeho návrh, my si myslíme, že to opravdu dává smysl. To znamená, před ještě rozhodnutím konečného řešení občas je potřebné se podívat na stávající situaci. A tím se dostávám k tomu, o čem se zmínil pan Kramer, když jsme přijali směrnici v roce 2000, tak již v té době to vyvolávalo určité dotazy, pokud jde o výfukové plyny, limitní hodnoty, zda je to vhodné, zda to bude praktické, i pokud jde o tyto úzkorozchodné traktory. A to znamená, že jsme nám měli tu revizní doložku k dispozici a dohodli jsme se, že v podstatě pokud to bude zapotřebí, tak um, provedeme další revizi. Ovšem obecně jsme spokojeni s tím, že podle našeho názoru zde vidíme takovou obecnou podporu našeho návrhu. Děkuji. Děkuji, pane Rendersi. A nyní máme tady lhůtu pro pozměňovací návrhy, to je 16. červen, tedy tento týden, 12 hodin. Kdo by měl návrh změny ke zprávě pana Tatareliho od 12 hodin 16. června? A jsme u bodu 6 našeho pořadu jednání a to je téma modernizace zadávání veřejných zakázek. A naší navrhovatelkou je Aza Westlund a ta tedy připravila zprávu, o, němž, o níž je teď budeme hovořit. Prosím, paní Westlund, uveďte nás do tématu. Jo, já se försöka, herr ordförande. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice Stručně se pokusím, aby to bylo opravdu účinné, to, co vám řeknu. Pokud jde o tuto oblast, tak samozřejmě, že je zde implementace různého charakteru v různých státech, různé situace, konkrétně čím samozřejmě se může celá situace, pokud jde o dohodu v našem výboru, trošku stížit. Já osobně se domnívám na základě zkušeností, které mám v této oblasti veřejných zakázek velice často, legislativa je vnímána jako jakási překážka pro ty, kteří jsou aktéry veřejných zakázek. Většinou samozřejmě je zde větší vůle udělat další kroky v oblasti životního prostředí, než to, co umožňuje stávající legislativa. Pokud řekně, budeme uplatňovat taková environmentální kritéria, tak bohužel občas mm, se můžete dostat před soud, proto je jednodušší pro místní orgány nezahrnout tyto kritéria do veřejných zakázek, což je škoda, protože potřebujeme udržitelnější kritéria, pokud opravdu chceme dosáhnout našich stanovených cílů v rámci Evropské unie. Čili já jsem připravila toto stanovisko, návrh stanoviska, který se, mm, kterým se bude zabývat výbor pro vnitřní trh a myslím si, že bychom si měli stanovit určité hranice, určitou pozici. Potřebujeme můžeme změnit stávající legislativu, tak aby mm, jsme podpořili ty, kteří se zabývají veřejnými zakázkami, aby opravdu toho zakomponovali co možná nejvíce požadavků v oblasti ochrany životního prostředí. Promiňte se, tady orientuje ve svých dokumentech. Je ten z nejobtížnějších bodů, kterému bychom se měli věnovat v tomto ohledu. Komise se ptá, co si myslíme o těch mandatorních eh, požadavcích eh, Mm, stanovených v rámci veřejných zakázek. Já jsem zpravodajkou pro návrh stanoviska, já jsem se snažila mm, pouze skromně říct, že potřebujeme takový širší přístup. Proběhla schůzka stínových zpravodajů tam jsem byla velice potěšena, protože většina kolegů sdílela můj názor. To znamená, že by zde neměly být povinné požadavky, které by byly stanoveny, že legislativa by naopak měla podporovat nebo stimulovat tyto požadavky a právě na té místní úrovni, kde by mělo být stanoveno, jakým způsobem dosáhnout těchto cílů protože jinak bychom zasahovali nad rámec naší pravomocí a zároveň některá tato kritéria environmentální by mohla být příliš nízká, což by znamenalo, že bychom se vzdali našich ambicí v tomto ohledu, dosažení dalších cílů. Čili my v tomto ohledu předložíme pozměňovací návrhy, které by pozměnily eh, odstavec číslo 5 v mém návrhu. Další záležitost. Měli bychom se podívat na tu nákladnost celého životního cyklu, to zde zúrazňuje a zároveň to, že to kritérium nejlepší ceny je kritérium, kterém bychom se měli ještě věnovat, protože ta nejnižší cena by prostě neměla být jediným kritériem nebo hlavním kritériem, které se využívá, protože nám to vlastně mm, zabrání v tom, abychom do toho mohli vůbec zakomponovat nějaká přísná environmentální kritéria. Samozřejmě, že tam mohou být nějaká technická kritéria a tak dále, ovšem mm, neměla by to být pouze ta nejnižší cena, která by byla měla být využita jakožto hlavní kritérium. A dále celý ten produkční proces musíme vzít v potaz, protože no, pravidla veřejných zakázek jsou omezená v současné době na, ty, na to zboží, na ty služby, které obdržíte. To znamená, že to nemůžeme jaksi rozšířit na ten uh, dopad na životní prostředí těchto služeb nebo produktů v tom okamžiku, kdy byly vyrobeny nebo čemu jde v těch dalších etapách. Čili to bychom měli změnit. Měli bychom totiž vzít v potaz celý životní cyklus daného produktu nebo daného zboží. Doufám, že mě výbor podpoří v tomto ohledu. A v neposlední řadě ještě jedna záležitost. Myslím si, že je zde oblast, která je kontroverzní podle mého názoru a to je místně produkované, místně produkované potraviny. Mnoho místních um, samozpráv by chtělo mít určité podmínky, které by aplikovaly na školy nebo, nebo um, různá místa pro seniory, pokud jde o tyto místní produkty. Ovšem, toto eh, podle soudního dvora jde proti uh, pravidlům, které jsou zahrnuty do Evropské smlouvy. To znamená, že tuto legislativu bychom velice těžko měnili zmínili. Ovšem, v rámci směrnice v tomto ohledu, která pokrývá tuto oblast, by měly být k dispozici určitá kritéria, řekněme, do na životní prostředí, pokud jde o dopravu, to znamená určitá ta stopa, kterou po sobě zanechává mm, i potraviny v případě eh, dopravy. Je opravdu směšné, že v současné době nemáme žádná environmentální kritéria, která bychom mohli tímto způsobem aplikovat, protože když se podíváme na ty náklady spojené s životním cyklem, tak v podstatě ta eh, stopa, kterou to zanechává na životním prostředí, je opravdu rozsáhla. Myslím si, že by bylo docela jednoduché podívat se na to, pokud je o dopravu, emise a tak dále, řekněme, kuřata, která prostě se chovají někde jeden kilometr nebo deset kilometrů od vašeho domova, tak mají menší eh, stopu, menší dopad na životní prostředí než taková kuřata stajska. to znamená dovezená z Tajska. Čili podle mého názoru by mělo být možné uplatnit tyto pravidla environmentální standardy nebo řekněme tom rajčata, která produkujeme v nějakém skleníku a ty, která jsou pěstována volně ve Španělsku a tak dále v podstatě ta pravidla, která máme k dispozici, budou jaksi proti tomu zdravému přístupu, které velice často chtějí uplatnit místní orgány bychom chtěli změnit tuto záležitost, vzít v potaz, řekněme, emise CO2, které jsou důsledku, způsobeny důsledku dopravy, potravin, tak najednou ti, kteří provádí tyto zakázky na místní úrovni, tak budou vidět, že mají dopad i na eh, místní úroveň životního prostředí. Ovšem ve stávající období to není možné, vede to k takovým opravdu šíleným situacím, kde, kde v podstatě uh, zakázku dostane takový producent, který nakonec v podstatě odpovědný za více a rozsáhlejší eh, emise. Já si myslím, že zde bych mohla ukončit tu příspěvek a těším se na připomínky ostatních kolegů a kolegyň. Děkuji paní Westlundové. A veřejné zakázky představují 18 našeho HDP, takže to je obrovské množství tady zakázek a kdyby to byly skutečně trvalé udržitelné, tak by eh, se to stalo modelem i pro soukromý sektor a tím pádem je to pro nás důležité téma. My máme různé stínové zpravodaje. Janoš Ádr za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dnes je tady zvláštní den, protože u bodu 3 jsme měli ty role eh, obrácené. Teď je zase zpravodajkou paní Aja Westlund a já jsem stínovým zpravodajem za EPP, takže několik slov na doplnění. Jenom málo lidí ví, že v rámci zelené knihy eh, padlo 114 otázek ze strany komise a jenom pár těchto otázek se týkaly vlastně ekologie. E, jiné spadaly vně působnost našeho výboru. Důležité je, co paní Westlund již řekla. Proč je důležité e, zavést nová pravidla pro veřejné zadávání zakázek? A to vysvětlení je důležité. Je, jde totiž o již schválenou strategii 2020 a z toho důvodu jsme zde vidí, vidíme, že tady ty již stanovené strategické cíle lze splnit pouze, když také nově upravíme třeba veřejné eh, zakázky, ochranu zdrojů, úsporu energií a boj eh, se změnou klimatu, to všechno jsou otázky, které třeba respektovat i při zadávání veřejných zakázek. Eh, kdybych měl eh, jednou větou ohodnotit přístup paní zpravodajky, tak musím říci, že ten návrh celé a plně podporuji a chci proto zvlášť poukázat na to, co máme v bodě 6 a 7. Nebudu o tom detailně mluvit, protože už o tom řeč byla. Je totiž důležité analyzovat eh, náklady na ten životní cyklus a učinit z toho určité závěry i pro proces zadávání veřejných zakázek. Je důležité, aby v rámci těch veřejných zakázek se vždycky dávala přednost ekologičtější variantě, takže není tak Eh, důležitá nejnižší cena, ale i další aspekty, které se týkají životního prostředí, to znamená nový přístup v zadávání veřejných zakázek. Jenom tři body na doplnění. Za prvé, my musíme stanovit v nové směrnici či nařízení, co vlastně Evropská unie Eh, očekává od vnitrostátní právní úpravy. My potřebujeme zcela jasnou právní úpravu, protože kdybychom zde poskytli příliš široký prostor členským státům, které pak by se vyskytly členské státy, které by směrnici prováděly eh, na výbornou a zase jiné, které ji budou provádět špatně, proto potřebujeme Eh, jednotnost v tom provádění té směrnice. My potřebujeme tedy společně upravovat tyto aspekty. A potom, když někdo tedy eh, dostane tu zakázku zadanou v tom veřejném eh, řízení, a v takovém veřejném řízení hrály aspekty ekologie důležitou úlohu. Potom po splnění té zakázky je potřeba důkladně přeskoumat, jestli ty závazky plynoucí pro ochranu životního prostředí skutečně byly dodrženy. To jsem tedy chtěl jenom ještě doplnit ale v zásadě chci říci, že zcela souhlasím s orientací a směrem toho návrhu. Děkuji vám. Děkuji. A dále Kristian Kuzoj za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych rád poděkoval paní Veslon za tvrdou práci na tomto stanovisku. To obsahuje celou řadu důležitých bodů, se kterými já souhlasím. Pokud si přejeme splnit politické cíle strategie Evropa 2020, zejména co se týče udržitelného rozvoje, tak jsou veřejné zakázky důležitým nástrojem pro to, abychom eh, dosáhli poskytování opravdu environmentálně přátelských služeb jsou tu určité důležité e, požadavky také na ochranu životního prostředí, když dochází k zadávání veřejných zakázek. Nicméně, my máme také některé dobré e, důležité návrhy. My e, nerozumíme příliš dobře, zda ustanovení Eh, které poskytuje stávající legislativa ohledně technických specifikací, je platné nebo by mělo být přepracováno. Možná paní eh, navrhovatelka by se k tomu mohla vyjádřit. Eh, možná dobrá kritéria by byla dobrá pro podporu inovace jsou tu určitá také zvážení těch environmentálních požadavků ve všech veřejných zakázkách, které by měly být eh, uznávané, ale tady je to mírně v rozporu v bodu číslo 7. Dopad na životní prostředí je totiž velice důležitý, takže tato myšlenka by měla být eh, zapojena pouze tam, kde je to vhodné, ne ve všech druzích smluv. Jsou tu kritéria nejnižší ceny, a ta mohou být uplatňována tam, kde právě ten dopad na životní prostředí není tak relevantní a po toto již bylo bráno v potaz právě v těch technických specifikacích. Pak otázka um, toho nákladu na životní uh, cyklus. Paní zpravodajka o tom hovoří v bodě 6. Toto je, uh, by mělo být možné, ale ne povinné. My jsme se uh, zabývali tím, jak toto by tedy mohlo být i obecně povinným požadavkem. Mohlo by to být eh, dobré, ale nemělo by to vést k tomu, aby celkově produkty následně byly ještě dražší. Komise navrhuje určitou metodologii právě na výpočet toho, těch nejlepších nákladů životních cyklů a pak tedy veřejné orgány by měly zvolit eh, ty nejlepší. Měla by tu být také určitá konvergence mezi veřejnými eh, zakázkami a cíly eh, ve prospěch životního prostředí, ale nesmíme zapomenout také na konkurenceschopnost. Měli bychom zajistit eh, rovnováhu a nepodporovat nekalou konkurenceschopnost. A nesmíme dopustit to, aby bylo pro malé střední podniky ještě těžší se zúčastnit veřejných zakázek, což je jeden z těch cílů, zase které si přejeme ve prospěch našeho vnitřního trhu. Děkuji. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Toto je skutečně důležitá otázka a aktualizace těchto pravidel nám poskytuje příležitost propagovat trvale udržitelný rozvoj evropské ekonomiky. A jak řekla paní Vestlundová, my už jsme setkání měli a víceméně jsme se shodli. Vítám názor zpravodajky a souhlasím s většinou jeho obsahu. Na rozdíl od předřečníka plně souhlasím s tím, že ekologické aspekty by měly být součástí všech veřejných zakázek. Podobně jako zpravodajka nevím, eh, co s těmi mandatorními kvótami, protože i když tedy eh, jsou jistě dobře míněny, tak jejich implementace příliš praktická není a mohou vést eh, k opačnému cíli. A moje frakce také souhlasí s tím, že kritérium nejnižší ceny by se mělo použít pouze, lze-li je obhájit taky v případech, kdy ekologické aspekty jsou irrelevantní. Myslím, že eh, se nám podaří víceméně dosáhnout koncenzu, ale také doufám, že se nám podaří zajistit, eh, aby eh, veřejné zakázky eh, stranily místním podnikům. Nejenom, že je to dobré pro místní ekonomiku a pracovní příležitosti, ale bojuje to proti změně klimatu a zajišťuje trvalou udržitelnost. V mém volebním okrsku v Walesu asi polovina zakázek, které objednává náš veřejný sektor, jsou tedy získávány od našich vlastních vlastních podniků a doufám, že bych toho mohlo být ještě víc, ale bohužel je to e, v rozporu s článkem 101 zakládací smlouvy. My všichni chceme, aby místní podniky dodávaly služby našim školám, podnikům a tak dále a společně se spravodajkou budeme snažit tuto otázku řešit pozměňovacími návrhy, tak abychom toto umožnili. Děkuji. Děkuji paní Evans a nyní Jana Kudakis. Thank you, Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poblahopřála paní navrhovatelce. Myslím si, že jde správným směrem vpřed a že velkou většinu vašeho stanoviska podpoříme. My jsme předložili několik návrhů. Já začnu eh, tím a tou pozicí, Eh, ohledně zájmu členského státu, který by měl být také sladěn eh, s tím, jak je zájem celkově EU a zájem životního prostředí. Doufám, že v této věci tedy uspějeme. Také souhlasím s mým kolegou liberálem, eh, že se jedná o směrnici o vnitřním trhu a nesmíme zapomenout tedy, že podniky musí být brány v potaz nejen životní prostředí. Dosud tomu tak nebylo. My pracujeme na tom, aby eh, členské státy jejich pozice byla brána v potaz a obavy o životní prostředí, ty jsou konkrétně zmíněny v odstavci 7, ale nejsou to tedy jediné obavy. Měli bychom v našem přístupu být flexibilní. Myslíme si, že Politika by měla být i do určité míry měnitelná, co se týče stanovení cílu. Pokud tu budou povinné cíle, ty by mohly omezit skutečnost, jak to bude fungovat. A ještě jednu věc, kterou jsme doplnili, to je význam malých a středních podniků a to, jak by měly být pobízeny, aby se snažili o takovéto smlouvy, a jak by se měli i oni zapojovat do těch věcí ve prospěch životního prostředí. To je jenom takový malý doplněk, protože obecně jej podporujeme. Děkuji a nyní paní Sabin Wilc. Já danke. Ich möchte mich auch... Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala zpravodajce za velice kvalitní stanovisko. Víme o tom, že Veřejné zakázky představují 16 HDP, 2 miliardy eur, což znamená, že Evropská unie zde má opravdu veliký prostor pro zredukování některých modelů v této oblasti, které prostě nejsou udržitelné. Zároveň Evropská unie má k dispozici nástroje, které se snaží podporovat technologie, které jsou příjemné s ohledem na dopad na životní prostředí, energetiku a tak dále. Když se podíváme na zelenou knihu komise, vidíme zde několik oblastí sektorů, které zatím ještě nebyly pokryty nebo kterým jsme věnovali velice malou pozornost, proto bych ráda podpořila zpravodajku v tomto opravdu velice kvalitním dokumentu. Podle mého názoru je velice důležité, abychom se snažili o posílení našeho úsilí v oblasti ochrany životního prostředí. A to znamená skutečně zajistit to, aby to nebyla pouze ta nejnižší cena, kterou vezmeme v potaz v rámci jednotlivých elementů. Musíme se podívat na celý životní cyklus daného projektu, dopad na um, zdraví, na veřejné zdraví, životní prostředí a tak dále. Spravodajka na to velice správně poukazuje. Zároveň hovoří o tom, že jedna z úloh Evropské unie, pokud jde o finanční pobídky v tomto ohledu, je právě v této oblasti poskytování či zakomponování kritérií ochrany životního prostředí. Samozřejmě, že se musíme podívat i na možnost dlouhodobých eh, benefitů výhod, protože občas je obtížné pro politiky a různé rozhodovací orgány vnímat tyto dlouhodobé dopady, dlouhodobé výhody a většinou teda berou v potaz ty kontrakty, které představují krátkodobou návratnost. Samozřejmě, že je zde i určitý nátlak, který přichází ze strany některých veřejných provozovatelů a pokud získají kontrakty v tomto ohledu, tak by to mohlo mít dopad i na podkopání určitých sociálních výdobytků. A v tomto ohledu bych právě Evropská unie se mohla podívat na mm, kolektivní vyjednávání, mandatorní mzdy a tak dále. To znamená zajištění určitých sociálních standardů a nejenom environmentálních standardů, které budou zakotveny do těchto podmínek pro veřejné zakázky. Já doufám, že teda to stanovisko našeho výboru bude kvalitní a doufám, že poté ostatní výbory, které se tomu budou věnovat, půjdou stejným směrem. Děkujeme, říká vám předseda. Ještě máme dva řečníky do diskuse. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice stručně, samozřejmě mnoho toho již bylo řečeno, takže to nebudu opakovat. Ještě jednou velice ráda bych chtěla poděkovat za práci, kterou odvedla zpravodajka v tomto ohledu, tohoto stanoviska. Ano, pokud je o veřejné zakázky, těch 16% HDP, už jsme o tom hovořili, to znamená, skutečně je to problematika, která má nesmírnou důležitost. Zároveň hm, je zde jedna věc, která podle mého názoru je zásadní, když pouze je to teda směrnice, která se dotýká veřejných zakázek a není to úplně eh, v souladu s naším návrhem. Ovšem jedna z takových velikých veřejných zakázek, například v Polsku, tu vyhrála společnost čínská. Byla to výstavba autostrády hm, a využívaly se u toho evropské zdroje, to znamená dálnice z našich zdrojů. Já si myslím, že bychom se měli zabývat toto problematiku. To znamená, že čínské společnosti skutečně jsou schopny podílet se na těchto zakázkách, zatímco zjišťujeme, že naše státy prostě se nemohou podílet na veřejných zakázkách v Číně a zároveň bychom zde měli mít určitě tou záruku toho, že takové státy, například Čína, v tomto konkrétním případě skutečně chce jít tím správným směrem. To znamená, pokud jde o naše požadavky, naše očekávání v oblasti na, dopadu na životní prostředí. Děkujeme. A nyní ještě poprosíme poslední kolegyni. Nebo ne, paní Ajuzo už nemá zájem, to znamená, zpravodajka má slovo ještě posledních několik vět. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na závěr, já vidím, že pan komisař už je mezi námi, čili velice stručně vítám všechny ty poznámky, které jste zasněli. Já doufám, že to stanovisko opravdu bude kvalitní, které připravíme. Jsou to opravdu velice dobré, pozitivní e, příspěvky pokud jde o čtyřku ve švédštině, je to velice jasné. Hovoříme zde právě o těch environmentálních obavách, které prostě by měly být vzaty v potaz u všech veřejných zakázek. V anglické verzi podle mého názoru ovšem toto nevysnívá až tak jasně. A pokud jde o další část čtyřky. My se tam v podstatě snažíme o to, že buď to teda musí být environmentální podmínky, které budou zahrnuty do technických specifikací a podmínek, nebo se využijí nějaké aspekty životního prostředí mm, jako jedno z kritérií, nebo bychom řekli nejenom, ale rovněž ano, asi je to takové více slovné, možná bych to mohla trošku ještě zrevidovat a podívat se na to, aby to znělo opravdu přímočaře. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme zpravodajce paní Veslundové, čili tuto byla modernizace zadávání veřejných zakázek bod číslo 6 z našeho, samozřejmě pohledu našeho výboru. My se budeme snažit o udržitelnost této oblasti, pokud jde o zakázky udělované tímto způsobem 16. 6. v poledne je termín lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů, čili máte možnost ještě do poledne 16. června podat vaše návrhy. Milí kolegové, kolegyně, máme zde Máme zde eh, návštěvníky mezi námi, kteří zde slaví eh, výročí jejich organizace. Vítáme je mezi námi, vítáme naše hosty, možná snad doufáme, že budete moci využít některé informace, které, o kterých zde hovoříme v našem výboru pro veřejné zdraví a životní prostředí. A tím se v podstatě dostáváme hned k dalšímu tématu. Rád bych mezi námi přivítal pana komisaře Dalího, který je zodpovědný za oblast veřejného zdraví v Evropské komisi, Evropské, samozřejmě Evropské unie. V posledních třech posledních několika týdnech ehm, tato problematika představovala obrovský problém. Je to problém takzvané bakterie E. coli, došlo k několika problémům, několika eh, případům velice závažného charakteru v Německu, v jiných zemích. Vidíme dopad, který to mělo i na jinou oblast, nejenom pokud jde o veřejné zdraví, ale i dopad, negativní dopad v zemědělství. Minulý týden ve Štrasburgu proběhla již dostat, když mm, podle mého názoru rozsáhla rozprava. Nyní si myslím, že bude zajímavé pro vás, pro všechny podívat se na to, jak se situace nadále vyvíjí, protože samozřejmě v tomto období mm, naše veřejnost se má veliké obavy. H1N1 to byla další epidemie, kterou jsme se zabývali v našem výboru prasečí chřipka. V letošním roce je to další problém, o kterém hovoříme. Takže víme, že bakterie nerespektují hranice, přeskakují ze země do země a samozřejmě eh, občané ty informace dostávají zprostředkovaně přes média eh, a když toto není optimálně řízeno, tak může dojít i k velkým ekonomickým škodám. A včera, eh, minule ve Štrasburku eh, tedy vznikl komunikační chaos. My v Německu máme federální spolkový systém, kde máme tedy eh, v každé zemi vlastní ministerstvo zdravotnictví. A my zde v parlamentu se samozřejmě snažíme jednat co nejrychleji, eh, ty problémy co nejrychleji vyřešit, jednak v přirozeném zájmu lidí, ale i v zájmu postižených odvětví naší ekonomiky. Pane komisaři, máte tedy eh, slovo abyste nám řekl, jak ta situace se jeví komise, jako poučení bychom si z této situace měli vzít. My máme agenturu ve Stockholmu pro eh, boj tedy s epidemiemi a podobnými chorobami. Co tedy se má vylepšit, abychom příště nepotřebovali tři až čtyři týdny, než zjistíme příčinu problému a abychom také nalezli správná slova, Eh, jak informovat veřejnost? Děkuji, máte slovo. Děkuji. Vážení poslanci, já jsem velice vděčen za tuto příležitost vás informovat o nejnovějším vývoji eh, k vypuknutí eh, epidemie Escherichie coli po té, co jsem se vyjádřil na plenárním zasedání minulý týden. My jsme velice znepokojeni Eh, těmi eh, smrtelnými případy, které eh, způsobila tato epidemie. Znovu chci vyjádřit svou nejhlubší soustrast postiženým. Situace se nadále vyvíjí. Nyní máme 3373 případů, z kterých je koli v EU, Norsku a dále vážné komplikace jsou u 118 lidí. Podle nejnovějších informací eh, máme 35 úmrtí v Německu a jedno ve Švédsku. Bohužel pravděpodobně dojde k dalším úmrtím v nadcházejících dnech vzhledem k infugační době choroby a vzhledem k tomu, že eh, ne vždy se léčbě podařilo vyléčit ty nejvážněji postižené. Epicentrem choroby je oblast eh, kolem Hamburgu v severním Německu. Většina případů nahlášených mimo Německo se týkají buď německých občanů na cestách, anebo osob, které navštívili Německo dříve. Dovolte, abych eh, vás informoval o tom, co dělá Evropská komise k řešení této epidemie. Okamžitě jsme zaktivovali veškeré sítě pro zvládání krizí když jsme získali první zprávu z Německa 22. května. Tyto sítě jsou v každodenním kontaktu a umožňují včasnou výměnu informací a tak poskytují podklad pro rychlou akci. Komise se denně setkává s orgány veřejného zdraví a orgány pro bezpečnost potravin členských států, debatuje s nimi o vývoji e, epidemie, o opatřeních a o léčbě na zasažených lidí. Systém odezvy a včasného varování pro e, potravy a krmiva představuje eh, dobrou základnu pro výměnu informací. Za druhé, požádali jsme Evropské centrum pro eh, prevenci a eh, zvládání chorob, aby vědecky hodnotilo tu situaci a toto hodnocení se neustále vyvíjí. ECDC také vypracovalo ve spolupráci s, Evropskou, s Evropským orgánem pro bezpečnost, pro bezpečnost potravin pokyny pro bezpečnost potravin pro, e, bez, pro obyvatelstvo a to je k dispozici ve všech jazycích. Požádali jsme ECDC, aby okamžitě zavedlo platformu pro výměnu optimálních postupů v léčbě pro členské státy a e, odborné společnosti komise také požádala e, Evropský orgán pro bezpečnost potravin, aby poskytl urgentní pokyny, co se týče a co se, co se týče cest eh, kontaminace eh, čerstvých potravin, zvláště zeleniny a ovoce. EFSA už tyto pokyny vypracovala jenom v rámci několik dní. Jedním z hlavních doporučení je eh, poskytnout v potravním řetězci maximální hygienu. A také jsme se dozvěděli vlastně kde byl eh, vlastně eh, izolován v minulých letech eh, kmen 0104. V neposlední řadě asistence odborníků úřadu EFSA Eh, při eh, řešení, eh, při analýze epidemiologické v Německu vedl k tomu, že se konečně minulý týden podařilo identifikovat výhonky potravin, které jsou nositeli té nákazy. V rekordní době se také podařilo vypracovat metodu, která urychluje možnost detekovat Escherichia coli v potravinách z 6 dnů na 48 hodin zdůraznuji také význam eh, toho, jak to vnímá veřejnost. Komise eh, denně vypracovává aktualizace eh, těchto informací ve spolupráci se všemi zúčastněnými orgány. Mimo to komise má speciální webovou stránku, která se týká této epidemie. Já chci vážené poslance vyzvat, aby podpořili toto vědecké sdělení občanům tak, aby posílili naše společné úsilí. Eh, vážení poslanci, ujišťuji vás, že komise eh, společně se svými orgány i nadále velice pilně spolupracuje s vnitrostátními ministerstvy pro, eh, pro zdraví a bezpečnost potravin, aby se tato epidemie zvládala. 5.6. odborníci eh, z komise a z EFSI se rozjeli do Německa, aby pomáhali německým orgánům zvládat tuto epidemiologii a aby přispěli k těm pokračujícím šetřením pro identifikaci zdroje. V pondělí 6. června se o situaci hovořilo s ministry na eh, eh, radě. Já jsem požádal Německo, aby e, zvýšilo veškerá opatření e, na, e, na zamezení šíření infekce a aby okamžitě byly odstraněny zdroje kontaminace. 7. června se e, o této epidemii hovořilo na plenárním zasedání Evropského parlamentu, kde bylo zdůrazněno, že veškeré úsilí se musí nyní e, zaměřit na identifikaci zdroje kontaminace. Rovněž také jasně zaznělo, že sdělení směrem k veřejnosti, ať už od expertů nebo politiků, musí vycházet z vědeckých faktů, tak abychom zabránili zbytečné panice. Stejný den eh, komisař Šilo Sental eh, oslovil eh, radu v Lucemburku, kterou uspořádalo maďarské předsednictví, k tomu, aby debatovala epidemii skrychie koli a její dopady. Ve středu 8. června jsem se zúčastnil setkání německých ministrů zemědělství a zdraví ze všech spolkových zemí a navštívil jsem také krizový štáb v Berlíně. Poukázal jsem na potřebu úzké spolupráce mezi spolkovými a, a e, orgány a, e, a orgány jednotlivých zemí. A e, 10. června a na základě extenzivních epidemiologických šetření německé orgány oznámily, že se jim podařilo tedy identifikovat jednu farmu, která vyrábí různé Eh, různé výhonky eh, z nejrůznějších luštěnin, tedy že je vina touto epidemii. Dále 11. června německé eh, orgány oznámili, že tato zjištění byla potvrzena laboratorními testy, že tento specifický kmen Escherichia coli 0104, který odpovídá za tu epidemii, která zasahuje lidi, právě byl detekován z toho jednoho Eh, typu eh, eh, této zeleniny. Zdroj kontaminace tedy máme identifikován, epidemiologická zjištění máme potvrzeny laboratorními výsledky. Epidemiologická šetření budou pokračovat i nadále, aby se mohli udělat celkový obrázek eh, mezi těmi, kdo onemocněli, mezi eh, potravinářskými zařízeními nebo eh, postinskými podniky a výrobcem této zeleniny. A budeme se zaměřovat také na to, jak ten specifický kmen 0104, z kterých je koli, se dostala do potravního řetězce. Komise společně s členskými státy se poučí z této krize a bude se snažit dále zlepšovat využívání našeho systému včasného varování a prevence. Je nezbytné, aby vnitrostátní orgány neposkytovaly předčasně informace o údajných zdrojích infekce, pokud nebudou doloženy vědeckými důkazy musíme zabránit tomu, aby se ve veřejnosti v Evropě šířila panika, což by způsobovalo problémy našich producentů potravin a i prodejců potravin v EU i mimo ní. Tato epidemie poukazuje na to, jak je důležité, aby členské státy pečlivě eh, vyšetřili možný zdroj kontaminace a eh, zavedli dobře zdůvodněné eh, varovné eh, systémy do svého systému včasného varování. Také musíme zajistit, aby ve všech našich krocích a reakcích jsme vlastně v rozhodujících orgánech nevzbudili obavy činit rozhodnutí, která je potřeba učinit k ochraně zdraví občanů. Pokud se nám toto podaří, tak se můžeme ponaučit eh, z této krize a můžeme tedy ještě vylepšit to, jak ovládáme naše systémy. Koordinace, jasné linie a komunikace budou jádrem naší schopnosti eh, efektivně řídit celou situaci. Musíme se ponaučit eh, z této situace. A ještě před závěrem bych chtěl vyjádřit mé obavy, co se týče stávajících zákazů vůči některým produktům. Chtěl bych znovu zopakovat to, že tento výskyt je geograficky omezen omezen na region Hamburku, takže to není žádný důvod, činit žádná opatření na celoevropské úrovni. Ve světle toho, že se identifikoval zdroj, by zákaz jakéhokoliv produktu byl naprosto neproporční. Služby oddělení komise pracovaly velice tvrdě tak, aby se implementovala dohoda mezi prezidentem, předsedou Barozem a ruským prezidentem Medvěděvem. Tento, tato dohoda se týkala toho ruského záko, e, zákazu evropských, e, dovážení evropské zeleniny. Komise služby poskytly konkrétní návrhy příslušným ruským orgánům a dnes nám ruská strana oznámila, že tento Eh, návrh ale nespadá do dohody pana Baroza a pana Medveděva. V průběhu víkendu došlo tedy k identifikaci zdroje a komise si nyní, měří, eh, si nyní myslí, že právě její návrh spadá do rozsahu dohody mezi předsedou Barozem a prezidentem Medvedem. Hodláme se tedy znovu věnovat eh, přeskumu té situace zákazu ze strany ruských orgánů, aby tento zákaz, zákaz byl co nejrychleji odstraněn. Uvědomujeme si také finanční dopad, jaký tato situace má na některé zemědělce v Evropě. Proto také velice úzce spolupracuji s komisařem Čelosem, abychom vyřešili tu situaci, která tedy se negativně do, která negativně postihla naše zemědělce. Máme tu jeden společný cíl, ukončit tento výskyt bakterie a dovést vše k spokojenému konci. Děkuji. Uh, a děkuji panu komisaři za váš projev a také za to, že jste zhrnul, jak se situace až k dnešnímu dni vyvíjela. Myslím si, že celý minulý týden jste byl velice zaneprázdněn. Každodenně jste měl několik setkání na nejvyšší úrovni, na evropské úrovni, na národní úrovni a další taková debata nastane nyní s našimi čte- členy a nyní přejdu do Němčiny. E, a jak bylo řečeno, musíme e, zabránit předčasným e, paniku vyvolávajícím informacím směrem k veřejnosti, ovšem to je spíš zbožné přání. Každý těžko zabránit tomu, aby každý, kdo má nějakou laboratoř, informoval veřejnost podle svého. E, e, nemáme, nemáme v Evropě nějakou sjednocenou kompetenci pro komunikaci s veřejností, o tom jsme mluvili i e, v, ve Štrasburku. My tady nejsme v USA. USA mají mají eh, přímo specifický úřad na eh, boj s epidemiemi. Nevím, jestli vlastně je v naší kompetenci eh, nebo v kompetenci ECDC, to Evropského střediska pro prevenci chorob, něco takového dělat. Dnes tedy máme Eh, máme eh, nejnovější vlastně informaci, že právě osivo eh, těchto výhonků vlastně je na vině, takže zatím není jisté, odkud to osivo jde, je, jestli z EU nebo z Afriky nebo nebo odkud. My tady máme i problém tady vysledovatelnosti toho osiva což samozřejmě je zase eh, téma další legislativy, eh, která se jistě eh, také probírá někde teď v Evropském parlamentu v rámci jakéhosi trialogu, co se týče informací povinně poskytovaných o potravinách, které si kupujeme zem, eh, ministři zemědělství se postarají o očkodnění eh, zemědělců, to spadá pod jejich působnost a reakce Ruska ukazuje, jak citlivé jsou takovéto situace i když ta reakce na první eh, pohled byla neuměrná, tedy okamžitě zakázat dovoz veškerých potravin z EU do Ruska, ale samozřejmě je potřeba uznat, že moskevská vláda tedy dbá na ochranu zdraví svého obyvatelstva. A vidíme tady tu vlastně vzájemnou závislost tedy v rámci EU a i mimo EU, jak vlastně vzájemně na, sebe, e, na sobě závisíme, když někde e, exploduje, tak říkajíc, taková ta bomba, že vlastně to dopadne i na jiné e, kraje světa, země světa. Eh, o slovo se hlásí pan Pia Ayuso. Děkuji, pane předsedo. Chci velice poděkovat panu komisaři za jeho příspěvek. Já jsem si jistá, eh, že veškeré služby komise pracovaly usilovně a vy sám, pane komisaři, jste této tématice věnoval spoustu hodin v uplynulých dnech. Nicméně je třeba i nadále vyšetřovat a zejména dozvědět se, jak se tedy tato bakterie E. coli dostala k těm semenům soji protože nějak tam dorazit musela. Zřejmě to bylo nějakou manipulací nebo nějakým ošetřením těchto plodin. Prozatím to tedy nevíme, nicméně je třeba se ten důvod dozvědět, abychom mohli přistoupit k určitým opatřením. Vy si přejete příliš nealarmovat, aby se naše hospodářství příliš tímto nebylo postiženo. Jenže ten alarm, ten byl obrovský, až takový, že minulý týden v restauraci eh, v kantýně Evropské rady dokonce dokonce byl nápis, že zde nes, eh, vám neservírujeme žádnou španělskou zeleninu, takže taková byla míra toho alarmu. Měli bychom tedy dospět k závěrům a měli bychom se z toho ponaučit. Eh, zejména se musíme zamyslet nad tím, že ten princip obezřetnosti, ten by měl být znovu eh, redefinován. Nepřejme si, aby to byla zveřejněna taková sdělení, která byla opravdu unáhlená. Také si myslím, že je třeba se zaměřit na nařízení 16218, který se týká právě toho systému včasného varování. Je třeba identifikovat ty, kteří byli zodpovědní za každou součást toho článku potravinového řetězce. Pak bezpečnost nebo eh, zdravotnická opatření, ta musí být brána v potaz, ale nesmíme jich zneužívat. Je třeba se také zamyslet nad mírou kompenzacím za škody, eh, která nastala zemědělcům, ale zejména je třeba identifikovat jednu, eh, jeden jediný orgán, který by hovořil za každý členský stát. Tak tomu dosud nebylo a došlo k zmatkům došlo k té nešťastné situaci a my si tedy přejeme, abychom se z toho ponaučili, aby se změnilo to, co je třeba změnit, aby prostě k něčemu takovému znovu nedošlo. A je třeba dokončit to vyšetřování. Eh, německé orgány musí co nejdříve vyšetřit to, jak se tato nemoc, jak se tato nákaza šířila. Víme o existenci této bakterie již nějakých 15 let. Existuje spousta literatury a je třeba vyšetřit tedy, jak tato bakterie nyní došla až k lidem. Děkuji. Děkuji, paní Ajuto. Uh, eh, uh, eh, hleda, eh, jak si najít nějaká pravidla, to se někdy uh, někdy podobá tedy úsilí hledat jehlu eh, v kupě sena. Eh, bylo to velice, velice těžké, to první podezření se prostě potom eh, neprokázalo jako správné, proto také se tedy stalo to, co se stalo. Jistě ta, to varování bylo vydáno eh, v dobré víře, že na vině jsou španělské eh, okurky, ale eh, bohužel. Petr Líze, děkuji také komisaři Dalímu, že přišel za námi do výboru. My jsme měli i kvalitní debatu minulý týden a já chci výslovně poděkovat za to, že jste úvodem toho svého prohlášení Eh, zmínil ty postižené, nemocné a i eh, v mezidobí 630 eh, mrtvých že jste je e, vzpomněl, na rozdíl od jiných skandálech, o kterých se zde hovoří, jako příkladu jako otázka s, dio, s dioxinem, jsme se také zmínili o lidech, kteří přišli o život. Někdy jde jenom o strach nebo o vlastně sice oprávněnou e, prevenci, ale tady máme masivní počet mrtvých e, zaviněných epidemí. Jistě se mnohé nepovedlo, já už jsem to minulý týden řekl, že třeba hamburské úřady nejprve informovali veřejnost o zjištění ve španělské evropských okurkách a teprve o mnoho pozdě, hodin později Evropskou komisi a tím také ostatní členské státy. To není přijatelné, to je potřeba znovu ještě analyzovat a nejsem si ani jist, jestli koordina, koordinovanější postup by vlastně nevedl býval k tomu, že by se rychle eh, nalezl, nalezla ta pravá příčina. Na druhou stranu chci eh, varovat před tím, že tedy nám řeknete, že nejprve je možné veřejnost informovat až poté, co ta informace je stoprocentně ověřená. Když to vezmeme z druhé strany, tady byly skutečné tedy nálezy na těch španělských eh, okurkách. Tam se ten ehek eh, našel, ale ne ten kmen, který eh, způsobil tu epidemii. Jenže na to jsme potřebovali tedy tři dny na ten důkaz. Který politik by si mohl dovolit a přežít to, když každý den přibývá lidí na intenzivních tedy lékařských stanicích že by toto zamlčoval před veřejností. Takže toto zatajovat, to není možné akceptovat. My musíme pouze pečovat o to, aby se zachovávala ten posloupnost těch informačních kanálů a také na co nejrychlejším zjištění té pravé příčiny. Ale e, musíme si také všichni uvědomit, že e, tedy kdybychom měli to podezření, e, máme je do jisté míry potvrzené z laboratoře, ale než máme 100%, že bychom si řekli, že veřejnosti nic, neř- nic neřekneme, to je těžké. A potom ještě ta eh, téma antibiotik tady eh, eh, není aktuální, protože antibiotika mohou tu ten průběh jenom zhoršit. Ale příští rok, tře- třeba můžeme mít další takový případ zase s dalším kmenem bakterie, který zase bude mít multirezistentnost na antibiotika a proto nebude antibiotiky léčitelný. Proto parlament už na minulém eh, plenárním zasedání v květnu schválil usnesení eh, k rezistenci vůči antibiotikům a já bych se rád komise zeptal, do jaké míry se eh, komise zabývá tématem rezistence vůči antibiotikům. Děkuji Petru Dízemu, Bas Eichhut. Děkuji za slovo. A děkuji rovněž komisi za tuto aktualizovanou informaci v podstatě týden po plenárním zasedání ve Štrasburgu, kdy jsme o tomto tématu hovořili. Vy jste hovořil no, v tom smyslu, že bychom se měli poučit z tohoto sdělení a to je samozřejmě protože můžeme velice jednoduše kritizovat zdroj, jsme nenašli velice rychle a tak dále. Ovšem se souhlasím s panem předsedou. V podstatě skutečně je to takové hledání jehly v kupě sena a já jsem si jistý, že všichni se snažili hledat ten zdroj, co možná nejrychleji. Ovšem v tom období je velice důležitá i komunikace, sdělení. A ano, je důležité nalézt zdroj nákazy, to je jasné. Ovšem ve stejném období komunikace je klíčová, tak abychom zajistili zajistili to, že mezi lidmi nepropukne panika, ale zároveň samozřejmě, když neposkytujeme žádné informace tam, kde jsou zase ty informace zapotřebí, tak to samozřejmě nemůžeme udělat. Pan Líze o tom hovořil, když to teda otočíme naopak a řekneme, dobře, tím zdrojem by mohly být okurky, ovšem, ale musíte samozřejmě komunikovat v tomto období, musíte samozřejmě říct, dobře, v tomto období teda nebudeme konzumovat a tak dále. Ovšem asi nebylo velice rozumné říci okamžitě, toto je zdroj, toto je země a tak dále. Toto je informace, kterou jsme nepotřebovali. Mohli jsme říci okurky a nezacházet do nějakých podrobností a očerňovat nějaké země, protože to v podstatě byla ne, nepotřebná informace a především s ohledem na to, že to vlastně nebyla správná informace. Čili ta komunikace je velice zásadní. Otázka na vás, pane komisaři. Ano, musíme se poučit. Dobře, ovšem to je takové vágní jaké to ponaučení může být. Když se podíváme na to, jak v tomto případě, alespoň teda v Německu, ta komunikace probíhala, je velice jasné, to, že ta komunikační linie byla příliš dlouhá. Podíváme-li se to identifikováno to bylo v nemocnicích, dostalo se na místní úroveň, nějakých medicínských zařízení, na regionální úroveň, zdravotnických zařízení, federální Herman Koch institut a poté na úroveň EU. To je příliš dlouhý řetězec, než se to dostane na úroveň EU, když konečně teda zjistíme, že zde máme nějaký problém. A vlastně zde by komise podle mého názoru měla přijít s takovým návrhem, aby prostě zajistila, že tento komunikační řetězec je mnohem kratší, než ten, který jsme zaznamenali v tomto případě v Německu. To znamená, řekněme, alespoň nějaký úřad, který by centrální způsob byl schopen zaregistrovat to na evropské úrovni. Jakmile identifikujeme problém podobného charakteru, okamžitě to bude pravováno, administrováno právě v rámci z tohoto centra budeme mít nějaké, nějakou radu, která se tím bude zabývat a tak dále, protože pokud tomu tak nebude, tak budeme muset pokračovat neustále v těchto dlouhých řetězcích komunikačních a v takovém nouzovém případě je to problém. Komise tvrdí, že se musíme poučit z, toho, z této nedostatečné komunikace. Proto se ptám konkrétně, jaká ponaučení máte na mysli, tak abychom zkrátili tento komunikační řetězec a zároveň, že budeme nějaký centralizovaný úřad, který zajistí to, aby na evropské úrovni skutečně okamžitě budeme informováni o tom, že dojde, řekněme, na úrovni nějakého místního, místní nemocnice k tomuto problému. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. A nyní uzavřu seznam řečníků. Kdo by se ještě chtěl, prosím, ano? Dobře, Dobře, Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Ano, lidé přišli o život v důsledku této krize a my bychom měli opravdu vyjádřit naše soustra s rodinami, s těmi, kteří ještě pořád trpí touto nemocí. Samozřejmě, že i pro pana komisaře máme pochopení, protože vy jste samozřejmě odpovědný za tuto oblast celé Evropské unii, ovšem když dojde k takovým incidentům tohoto charakteru, tak samozřejmě najednou zjišťujete, že jste bezmocní Otázka zní, jakým způsobem se ponaučíme, jaké ponaučení můžeme z toho vyvodit, samozřejmě národní úroveň a tak dále, jakým způsobem budeme reagovat. Samozřejmě, že je neakceptovatelné, abychom se snažili nějakým způsobem obmezovat jejich možnosti reakce. Ovšem ta prohlášení z Německa, která jsme viděli, řekněme, možná nebyla úplně nejpozitivnějším příkladem evropské solidarity, čili Hmm, ano, nemůžeme se nějak poplácat po rameni. Ano, samozřejmě, že <laughs> to je jednoduché kritikovat, kritizovat, ovšem mnohem obtížnější je říct, co bychom udělali místo toho. Samozřejmě, že se musíme nějakým způsobem z toho ponaučit. Ta, ten otazník, který já se mám, je EFSA. Ano, Evropská agentura pro bezpečnost potravin. Já jsem se opravdu domníval, že to bude zásadní orgán, který bude řešit všechno, co se toho dotýká, ovšem, jak si byl informován, zdá se velice pozdě. My víme, že EFSA dlouhodobě nějakým způsobem provádí analýzy a tak dále, studie v tomto ohledu. Ovšem já jsem se domníval vždycky, že EFSA prostě má i nějakou možnost rychlé reakce. Já jsem prostě jaksi EFSA ani nezaznamenal v této celé krizové situaci, proto bych se rád zeptal, jaký je váš názor, pane komisaři. Děkujeme, říká pan předseda. Čili EFSA Parma, mm, jak rychlá či pomalá byla ta reakce této agentury. To samozřejmě počkáme na odpověď pana komisaře. Linda Meken má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za veškeré úsilí, které probíhá v tomto ohledu. Já jsem se chtěla zeptat následující věc. Ano, máte pravdu, měli bychom zaměřit naši pozornost na detekování zdroje, podívat se na medicínská řešení, lékařská řešení, spolupráci a tak dále. Ovšem, byste hovořili tom, proč, proč k tomu došlo, budeme o tom hovořit tento týden, to znamená, odkud tato bakterie mm, přišla, jakým způsobem k tomu došlo. A to je můj dotaz, protože já už jsem se o tom zmínila minulý týden z FDA, z Spojených států, e, s touto agenturou jsem měla možnost setkání před několika týdny a v podstatě mi bylo řečeno, že to je běžné ve Spojených státech a my v podstatě jsme v Evropě neměli problémy v této oblasti až do dnešního nebo do tohoto okamžiku, čili skutečně jsme se podívali například i na to, eh, co způsobilo ty problémy v Spojených státech, nebo co obvykle způsobuje tyto problémy, eh, teda bakterii, eh, E. coli, potraviny, mm, zelenina a tak dále. Nejde pouze o to, kdo zpracoval kde co. Všem jde teda o zemědělství nebo kolegové, kteří mi řekli, že už před několika lety probíhala rozpráva podobného charakteru, pokud jde o hnůj, využívání hnoje v zemědělství a tak dále. Čili mm, jaký je ten běžný zdroj ekoly? Lidé ještě pořád umírají v důsledku této epidemie. To je šílené, ovšem z dlouhodobého hlediska do budoucna bychom potřebovali nějaké politické ponaučení, ne pouze pokud je o technické záležitosti, komunikace a tak dále, ale řekněme i zemědělské politiky, ostatní aspekty naší politiky. I tam se musíme poučit, protože naši občané Eh, chtějí vědět, jak tomu mohou zabránit do budoucna. Pokud teda tam je to riziko neustále v této oblasti potravin a zeleniny, jakým způsobem minimalizovat rizika a jaké kroky přijmout. EFSA snad podle mého názoru udělala nějaké kroky v minulosti, jak to vypadá ve Spojených státech, zda se to znásobuje, dochází k těmto epidemii v jiných zemích a tak dále. Jsou zde nějaká ponaučení, ze kterých bychom si mohli vzít nějaký příklad. Děkujeme. Další kolegyně. Tak, ordförande. Děkuji za slovo, pane předsedo. A ráda bych poděkovala i komisaři za jeho návštěvu. Mezi námi jeden konkrétní dotaz, který mě trápí v celé této problematice a to je proč se zdá, že nám to skutečně trvalo až tak dlouho. Možná teda zopakuji tu otázku, jakmile si pan komisař nasadí sluchátka, čili Jedna konkrétní otázka. Mám pocit, že to skutečně trvalo příliš dlouho, příliš dlouho od toho okamžiku, kdy onemocněl první člověk, až do okamžiku, kdy došlo k stanovení konkrétní diagnózy. Pokud se nepletu v tomto ohledu, Není toto právě ta oblast, eh, kde by mělo probíhat šetření? To znamená, co se děje, jak rychle jsme schopni diagnostikovat takový problém, pokud dojde k nějakému podezření na podobný zdroj nebo podobnou epidemii, protože podle mého názoru je opravdu obtížné, nesmírně obtížné nalézt zdroj této infekce po dvou nebo třech týdnech. Potraviny prostě se konzumují a je velice obtížné nějakým způsobem dospět k tomu původnímu zdroji, čili do budoucna. To je právě ten nedostatek, který bychom měli překlenout. A další věc. jak může někdo věřit tomu, nebo skutečně se domnívat, že moderní okurky tímto způsobem kultivované by mohly se dostat do kontaktu s, s hnojivem organického, eh, organického samozřejmě v, v, v, v v biozemědělství to je možné, ovšem ne v industrializovaném zemědělství, čili samozřejmě, že se na to můžeme dívat různým způsobem na tyto dva typy zemědělství. Ovšem je jasné, že tento přirozený patogen prostě má přirozený zdroj v tom přirozeném prostředí. Čili proč, první dotaz, proč to trvalo tak dlouho? Ano, proč to trvalo tak dlouho? Než jsme se doslechli, eh, že to nejsou okurky, ale výhonky a i na ty výhonky jsme se dozvěděli vlastně po té, co jsme zjistili, že všichni lidé, kteří byli eh, v, tom, eh, v té restauraci, vlastně všichni jedli výhonky. Eh, Miroslav Mikolášek. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já si myslím, že je velice dobré, že pan komisař se dostavuje sem k nám a že takto rychle reaguje na vzniklou situaci. Já bych mu chtěl vyjádřit i obdiv, protože i v jiných tématech eh, v rámci svých možností zaujímá rozhodné a eh, konkrétní postoje, tedy takové, které nám přinášejí i dobrá řešení. Já bych se rád dotknul trochu té lékařské části problému. Pane komisaři, já jsem z určitých okolností žil nějakou dobu v Kanadě a v roce 2001 tam byla epidemie E. coli, přesně taková, která byla enterohemoragická a která byla zejména nefrotoxická, tedy eh, vedlo to ke krvácení do ledvin a pacienti, eh, kterých se to nejvíce eh, týkalo a postihovalo, to byly děti. Já si myslím, že se jedná o podobný, ne téměř identický případ eh, infekce tohoto druhu Escherichia coli a já bych tedy doporučil, abychom se ponaučili a zaměřili se i právě na zápisy eh, kanadských lékařů, biologů, kteří by nám mohli říci, jak to tehdy řešili oni. Já chci kolegové připomenout to, že eh, tehdy došlo vlastně k takové situaci, eh, septik, který měl odvádět lidské exkrementy, tam nešlo o živočišné eh, nebo jiná hnojiva, tak tam došlo prostě ze septiku prosakování do zdrojů pitné vody a tu pitnou vodu tedy následně pili ty děti a tímto způsobem se tedy fatálně nakazili a následně zemřeli. Já to nechci tvrdit, že i v tomto případě to mohlo dojít právě a jedině takto, ale myslím si, že i jiní kolegové to tu vyjádřili, že je tu ta možnost nákazy té rostliny nějakým živočišným hnojivem a možná také i e, lidského původu. Tady v tom bych viděl určitou možnost, určité propojení by tu mohlo být. E, Tady je to možná cesta, kudy zaměřit naše šetření, ale je to spíš otázka práce epidemiologů a dalších odborníků, kteří by toto měli řešit. Já bych chtěl vyzvihnout nebo spíš upozornit na to, že v Evropské unii obecně uh, věnujeme málo pozornost oborům, jako je mikrobiologie. Víte, že eh, mikrobiologů je čím dál méně a zejména jsou eh, přestárlí a jejich laboratoře kapacitně nestačí. Pak ta otázka, zda je to úloha ECDC nebo EFSI, k tomu by se měl vyjádřit orgán, který má vlastní laboratoře. A pokud já vím, tak ECDC nemá své laboratoře, to jsou spíše epidemiologové. Takže my bychom se měli spolehnout třeba právě na ty německé mikrobiology a odborníky, kteří na místě stanoví původce nákazy, provedou e, serotypizaci toho kmene, který je zodpovědný za infekci. To e, je tedy smysl celé té mé úvahy, abych souhlasil i s kolegou Lízem, eh, eh, ohledně rezistence antibiotik, ten problém nás určitě jednou doběhne a budeme ho muset v nejbližší době řešit. Děkuji. Danke. you. Sorry, I didn't, I didn't hear. Promiňte, já jsem ne, neslyšela jméno pane předsedo. A já jsem ještě, já jsem ještě poslouchal překláda. Pra, tak, no, protože to bylo takové úžasné, tak a nyní teda už máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo a zároveň panu komisaři bych ráda poděkovala za tyto aktualizované informace. Jednak to bylo ve Štrasburku, to sdělení a tak dále a zároveň dnešní diskuze. Dva body, protože hodně záležitostí už bylo pokryto. Chris Davis a někteří kolegové se zmínili o tom, že v podstatě to musí být záležitost, která se musí nejprve řešit na národní úrovni nebo hodné úrovni v národních státech a já souhlasím s tím. Ano, pokud jde o varování tohoto typu v oblasti potravin, souhlasím s tím. Mohl byste nám říct, zda jste byl spokojen s tím způsobem, jakým došlo k, té, k tomu, jak funguje informační sítě na samotném počátku nebo ty možnosti, které komise má, byly větší, nebo řekněme, že tam v podstatě to v těch prvních dnech neodpovídalo úplně vašim očekáváním. To je první dotaz. A druhá záležitost, pozitivnější, ve zprávě, kterou se nám poskytl v této oblasti, hovoříte o zlepšení, pokud jde o tu referenční labe v Římě, o zredukování času, který potřebujeme pro detekování eh, E. coli, této bakterie v potravinách. Je to jednorázová záležitost, nebo se domníváte, že to bude něco, co budeme využívat do budoucna, to znamená, řekněme, dlouhodobější zlepšení celé této problematiky, jakožto výsledek Eh, této epidemie, nebo vidíme nějaké podobné, řekněme, vylepšení v určitých oblastech, které, je mm, samozřejmě do budoucna nás budou čekat podobné, řekněme, problémy, které v podstatě, eh, nebo podobného charakteru, jako tyto nesmírně tragické okolnosti. Děkujeme a poslední eh, kolegyně. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři, velice stručně, v podstatě už takové shrnutí toho, co jste nám řekl, minulý týden byste se musel v to odpoledne sejít i s rádou, jak víme, pokud jde o propuknutí epidemie E. coli. Čili kdo to řídí? To je otázka. Kdo to celé řídí, kdo je, jak si kdo to má v rukách. Vy jste se zmínil o tom, že to budete diskutovat ještě mnoho, pokud je tam příliš mnoho iniciativ, příliš mnoho kapitánů, tak prostě ta loď nepopluje správným směrem, alespoň teda v některých případech tomu tak je. Čili otázka zní, zda jste navrhl, řekněme, nějaké zjednodušení krizového řízení na půdě rady. A konkrétně Německo. Německo v podstatě zdá se nebylo ochotno sdílet všechny tyto eh, informace. Jakým způsobem bychom to mohli napravit v blízké budoucnosti? Děkuji. Pane komisaři, vyslechl jste si všechny ty obavy, návrhy, více mikrobiologů, proepsů, centrální registrační nějaký úřad, který by měl nějakou dozorčí radu, dále to je antibiotika, otázka rezistence a tak dále, i když teda se to netýkalo této konkrétní problematiky, ovšem je to jaksi propojené, prosím, odpověď. V podstatě ty hlavní obavy, které jsem vysledoval dneska odpoledne z naší diskuze, jsou v podstatě stejného charakteru jako mé vlastní obavy v průběhu celé této epidemie. Informační toky, koordinace. To je to, co v podobných problematických okamžicích potřebujeme. Naše zkušenosti, ne pouze ovšem zkušenosti mých spolupracovníků, mého servisu v těch posledních letech eh, poukazují na to, že opravdu v podobných krizových okamžicích potřebujeme nějaký jeden hlavní fokální bo to znamená, který by řídil celou tu situaci a komunikace, informování o celé problematice. Zdá jsem spokojena, tím se obracím na jednu z těch posledních eh, dotazů, protože to je opravdu pertinentní otázka. Zdá to teda fungovalo dobře, ta komunikační síť ne. Odpověď zní ne, nejsem. Ty signály, které já jsem poté vysílala, poskytovala i našim kolegům v Německu a já bych chtěl říct, že opravdu dělali vše, co bylo v jejich silách, jsou následující. Musí prostě být lepším způsobem koordinování celý ten tok, celý ten systém, protože ano, <laughs> vidíme, že ten federální systém samozřejmě je trošku jiného uspořádání v Německu a tak dále, pokud jde o kompetence, prostě to funguje jinak na určitém základě a my prostě musíme se snažit o pochopení celé situace a zároveň se podívat na to, zda bychom byli schopni mm, nějak to přepracovat mm, v takových situacích, kdy právě ty kompetence jsou na úroveň, úrovni těch zemských um, úřadů. V podobných případech prostě musí existovat nějaká koordinace na národní úrovni, která by poté okamžitě informovala koordinovaným způsobem evropskou úroveň. Pan předseda už se o tom zmínil, ta reakce, reakce Ruska opět eh, potvrzuje, všichni jsme na stejné lodi. Jakmile dojde k podobnému incidentu eh, v evropských hranicích, tak je to vlastně celá Evropa, která poté ponese na svých bedrech eh, následky. I tu zátěž. To znamená, že i když všichni samozřejmě si hlídají své politické kompetence, Nesmíme zapomínat na to, že ta, ty následky budou společného dopadu a právě proto bychom měli kompaktnějším způsobem reagovat i postupovat. Toto je ten hlavní signál, který já jsem se snažil vyslat a se kterým jsem přišel do Německa, když jsem s ministry na zemských úrovních, federálních úrovních, federální úrovní promlouval o celé problematice a situaci v Německu. Komunikace. Pokud je koordinována řádným způsobem, by pravděpodobně umožnila zabránit určitým chybám. Například to, že došlo k obvinění konkrétní země v tom prvním případě kdy se objevil tento problém s okurkami. Ovšem zde je ještě jedna věc a to bych chtěl zdůraznit, protože to nikdy toho není dost. Prosím, abychom nevytvořili nějakou politickou třídu, která by prostě nebyla ochotná nebo eh, bojová nebo prostě negativně se dívala na, na rizika, protože v podstatě to by ohrozilo vůbec pohled veřejnosti. My prostě všichni musíme být odpovědní a převzít určitě dělat odpovědnosti v takových krizových situacích. No a ta ponaučení které bychom si z toho měli vzít a které jsme si z toho vzali. zlepšení komunikace. Ještě jednou bych rád řekl, že nejde o ty dlouhé komunikační řetězce, jak se o tom zmínil jeden z kolegů o to nejde. Jde o to, že by prostě ten kanál komunikační měl být jediným kanálem, a ne, že někdo na úrovni nějakého zemského sněmu říká něco a někdo jiný tvrdí něco úplně jiného a federální ministerstvo poskytuje další informace, komise přijde úplně s dalším tvrzením, čili o tuto koordinaci mi jde. Myslím si, že prostě to nebyl nějaký dlouhý proces komunikačního toku. To ne. Ovšem, myslím si, že nám prostě chyběla koordinace celého procesu. EFSA. EFSA byla připravena poskytnout, poskytnout veškeré své služby v tomto krizovém období a to samozřejmě hned na počátku. Všem nám se konečně povedlo EFSU zapojit v podstatě do celé problematiky až ten poslední víkend v Německu. A rád bych řekl to, že ten příspěvek ze strany zaměstnanců EFSI do celkového hodnocení epidemiologického charakteru, všech těch postupů, procedur, tak to vše bylo nesmírně užitečné nesmírně pozitivní, čili EFSA reagovala velice rychle. EFSA chtěla reagovat nesmírně rychle, byli připraveni, ovšem bohužel opět zde byla ta překážka těch kompetencí. Pan Davis se na to pod, už tomu věnoval, zmínil se o tom, my prostě nemůžeme eh, se vnucovat v některých situacích. Je zde nějaké další ponaučení, které bychom si z toho mohli vzít? Toto, ano, jsou podle mého názoru právě ty věci, o kterých bychom měli do budoucna ještě jednat. Jsem si jistý zároveň, že proběhne určitá ucelená analýza všeho, k čemu skutečně došlo. To znamená, jak se tento patogen dostal do potravinového řetězce. Pokud jsem to správně pochopil, tak jde o ano, to znamená, pravděpodobně tam došlo k nějakému kontaminaci fekáliemi, čili pravděpodobně nějaká nehygienická součást celého toho, v rámci celého toho řetězce, a již k tomu, k té kontaminaci došlo v Německu nebo na té konkrétní farmě, kterou jsme identifikovali, nebo řekněme na té lodi, která převážela právě to osivo na ty konkrétní farmy a tak dále, nebo bylo to toto osivo a tak dále, čili na které farmě. To vše se bude muset vysledovat a to není jednoduché. Ovšem, to je jedna z oblastí, na, které, na kterou se zaměříme. Podle mého názoru je to velice důležité, to znamená opravdu se dopracovat k tomu skutečnému původnímu zdroji já věřím a myslím si, že by nás mělo potěšit to, že jsme se dostali až tak daleko, jak se nám to povedlo. To znamená zajištění identifikace právě toho zdroje potravin, který způsobil tu kontaminaci v rámci potravinového řetězce, protože i to je v některých případech nemožné, všem to se nám povedlo. No všem nesmíme usnout. Na Vavřínech musíme se snažit ještě rozšířit tu analýzu, tak abychom Eh, se pídili po tom skutečném zdroji. A zároveň, jak si, ano, podívat se na různé ty studie, studie, které jsou již k dispozici ohledně tohoto konkrétního patogenu, těchto kmenů, zkušenosti v Kanadě, ve Spojených státech, o kterých se zde, se zde zmínili. Nyní, když se nám povedlo v podstatě, <laughs> nebo teda jsme zjistili, že i v Evropě k tomu může dojít, tak prostě budeme muset mnohem podrobněji vědeckým způsobem analyzovat celou tuto problematiku. A Řím a ta římská laboratoř, tato laboratoř je v podstatě jednou z takových referenčních laboratoří, které financuje Evropská komise u konkrétních eh, problémů. V tomto případě to byla bakterie E. coli. Já jsem byl v Římě z jiných důvodů a měl jsem pocit, že prostě bych měl navštívit tuto laboratoř a poděkovat těmto eh, lidem, kteří opravdu nesmírně rychle byli schopni zpracovat celý tento proces. Zároveň jsem chtěl pochopit, jak to funguje. Je to opravdu kontinuální proces, je to výzkumná laboratoř, která výzkumným způsobem rea- mm, samozřejmě analyzuje celou situaci. To nebylo přes noc, to je samozřejmě výsledek procesů, které byly zahrnuty do různých výzkumných projektů, to znamená, jakým způsobem tento typ problému by se mohl řešit. A samozřejmě, že ta epidemie i propuknutí umožnilo, aby se zaměřili na tuto konkrétní problematiku, že je to kontinuální proces a pokud jde o tu rezistenci antibiotik proti. Pan Líze už se, o tom, se na to ptal. Připravíme zprávu eh, na evropské úrovni 18, a to 18. 11. To je harmonogram, který máme zatím připravený. Nevím, zda jsem pokryl veškeré dotazy, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji vám za vaši návštěvu. Myslím si, že ta debata byla užitečná, dotkli jsme se těch nejdůležitějších témat a uznáváme tedy vaši práci i práci evropských agentur. Samozřejmě, že budeme i nadále věnovat pozornost, jak se ta debata a situace bude vyvíjet. Zřejmě to asi není úplně poslední taková epidemie ani tady v Evropě, ani jinde. Doufejme tedy, že se z toho ponaučíme a vylepšíme naši schopnosti. Takže vám děkuji za návštěvu. Zítra v 9 ráno ko- koordinátoři a zítra v 10 zasedání výboru. Děkuji vám. Naschledanou. Berlin was okay? Berlin was okay. Yeah, the poor people. I mean, uh, Lisa was my uh, you disc.